Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Můžeme začít. Dobré ráno, všechny zdravím. Máme druhé veřejné slyšení výboru pana. Srdečně vás všechny zdravím a doufám, že ještě někteří kolegové a kolegyně dorazí. Já vím, že dnes máme den výborů. V podstatě skoro všechny výbory eh, nyní zasedají a navíc hlasují. Zvláště chci přivítat oba zpravodaje, kteří jsou zde. Ano. Äh, die Koordinatoren, äh, alle, die interessiert sind, ja, kommen noch. Und a především vítám dnešní hosty. Máme tady k dispozici všechny jazyky, kterých kolegové budou hovořit a ke kterým se přihlásili. Nedostali jsme žádné dokumenty, protože vše bylo odesláno elektronickou cestou. Dostali jste také odpovědi ze strany těch, kterým chceme i dnes položit otázky. Máme určitý technický problém, protože první řečník Michael Lenard, který je vedoucím sekce pro mezinárodní spolupráci v daních v rámci útvaru ekonomických sociální záležitosti OSN, s námi bude, nebo měl s námi hovořit prostřednictvím videokonference, ale bohužel technicky to zatím není možné. Proto jsme se rozhodli, že změníme poněkud průběh. Doufám, že všichni s tím budou souhlasit. A dovolte mi, abych přivítal ty, kteří jsou mezi námi. Je to Karolin Melkam. Ona také eh, bude eh, zde prezentovat své stanovisko prostřednictvím videokonference. Dále vítám eh, předsedu výboru expertů hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Je to pan Daniel Telesklav. Srdečně vítejte. A vedle něho pan Klos, generální tajemník srdečně vítejte. Vy tedy začnete se svým vystoupením. Pak máme zde Izabel Vajon, ta je ředitelka pro regulaci v rámci EBA. Je hned vedle, ano, tady sedí v tom stínu. A za Evropskou komisi uprostřed máme paní ředitelku, výkonnou ředitelku DG Just, Alexandru Žur Schroeder. S těmito panelisty budeme dnes diskutovat a doufejme, že to spojení s OSN bude v pořádku. A na závěr budeme mít ještě prohlášení ze strany paní Karolin Melkam. Takže srdečně vítejte. My jsme se dohodli, že každý panelista bude mít sedm minut na úvod pokud to přetáhne o jednu minutu, tak mu neodoberu slovo a pak budeme mít pětiminutový blok na otázky v rámci dohodnutého pořadí a čím stručněji budete odpovídat, tím více eh, otázek, jak si dodatečně může být položeno. To je moje doporučení. Takže předávám a zdravím pana Daniela Telesklafa, který zde zastupuje Manivol Možná byste mohl stručně představit práci Manival na úvod. Máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dovolte, abych vyjádřil svoji vděčnost za toto pozvání pro Manivol. Je mm, nám velkou ctí, že tady můžeme být a také, že vás můžeme seznámit s některými aspekty naší práce. Velice stručně Manivol je výbor technických expertů Rady Evropy. E, a naším úkolem je e, dodržovat, e, monitorovat dodržování národních standardů. Nebudu číst seznam všech členských zemí, jsou to v podstatě všechny členské státy, kromě eh, členů FATF, takže to jsou hlavně východoevropské země, včetně menších evropských zemí, které nejsou členy FATF. Takže nejmenší stát je eh, Vatikán a eh, mm, největší Polsko. Takže to je asi tak, co se týče členství. Poté, co, byly, poté, co unikly dokumenty z Mossack Fonseca, tak jsme si uvědomili, že Eh, mm, problémy jsou v rozvinutých zemích, v rozvojových zemích, velkých, malých, onshore i offshore jurisdikce byly jmenovány a mnoho z nich jsou členy Manival. Některé z nich eh, spadaly i pod takzvané key figures, které zveřejnilo konsorcium žurnalistů. Eh, ty společnosti samé není problém. Existují eh, legitimní důvody, aby prostředkovatele používali podobné zprávy. Zpráva FATF říká, že většina těchto struktur je pratrně pro, za legitimním účelem. Pr- mm. About 20 years we have also identified Máme se technické problémy. Mm, v posledních 20 letech se všem objevily problémy s využíváním podobných struktur. Především, když lidé, kteří tyto struktury vytvoří, mm, důvěřují právníkům, poskytovatelům a kteří nejsou eh, regulováni a nejsou předmětem dohledu. Což je jedna kategorie problémů. Druhá oblast kde jsme našli nedostatky, bylo, kdy eh, koneční vlastník těchto subjektů není transparentní a informace nejsou k dispozici příslušným orgánům. Takže není to vytváření té struktury samotné, ale způsob, jak funguje dohled nad těmi, kdo jsou zodpovědní za vytváření těch společností. My jsme viděli hodně dobrých příkladů a také hodně nedostatků. Chci zmínit několik případů dobré praxe a také některé problémy, na které jsme naráželi. Mezinárodní standardy eh, proti praní špinových peněz to nevytváříme my, ale mm, pracovní skupina pro finanční akce. jsme jedna z organizací, který monitoruje dodržování eh, těchto standardů našimi členy. Tyto standardy umožňují různé výběr různých modelů, protože ne všechny státy jsou ve stejné situaci. Některé mm, příklady dobré praxe, které jsme identifikovali, máme členy, kteří e, vlastně sbírají a vedou konečné vlastníky těch právních subjektů. A u právnických osob. A to tím omezuje počet osob, které mohou vytvořit právnický subjekt. Takže to je určitá kategorie poskytovatelů služeb, kteří jsou regulováni a dohlíží na ně regulátor. To je jeden dobrý příklad. Ne všichni, ale mohou zakládat tyto společnosti. Jsou to specifické profese, které jsou pod ohledem. Pak máme další zemi, která žádá, aby všechny e, společnosti byly to regulovány, aby byly poskytovatelem služeb, kteří jsou předmětem režimu proti praní špinavých Musí identifikovat klienty, musí vést uč- záznamy účetnictví, musí ohlásit podezřelou činnost příslušným úřadům. Jeden příkladům z dobrých příkladů je z země, která vyžaduje, aby všechny právnické osoby měly minimálně jeden bankovní účet v dané zemi, což znamená, že informace, co se týče konečného vlastníka, které má banka, tak je také přímo k dispozici úřadům. A úřady nemusí procházet tím složitým postupem žádostí o mezinárodní pomoc jeden, jeden stát nebo jeden člen vyžaduje eh, komerčně neaktivní subjekty, holdingové společnosti. Tady musí být eh, ředitel, který je předmětem režimu proti paní špinavých peněz. Takže tam je někdo, kdo je zodpovědný, kdo nese odpovědnost ve vlastní jurisdikci a eh, úřady mohou toho člověka, toho člověka se obrátit. Všechny členové, všichni členové všem mají problémy při implementaci standardů. Jedním z nedostatků, který jsme zjistili, které jsme zjistili, je nedostatek chápání rizik, eh, které eh, eh, znamená zneužívání právních osob, právnických osob. Doufám, že se nám podaří mm, s tímto něco udělat. Jsou v některých zemích je nedostatečné chápání koncepce konečného vlastnictví, no, beneficial ownership, především co se týče třeba trustů, právních struktur, zvěřenecké eh, zprávy, kde, v zemích, kde není, nejsou zkušenosti se zřízením trustu. Trust může fungovat eh, i v jiných zemích, i tam, kde ta, ten, ta forma svěřenecké zprávy není, není známá. V některých státech orgány um, musí vést registry eh, akcionářů, v některých zemích se spoléhají pouze na vlastní prohlášení eh, o konečném vlastnictví, což je často taksi východisko, ale chybí tam ověření této informace. Mm, narazili jsme na mezery v, mm, v due diligence ehm, zákazníka, identifikace klienta, identifikace konečného vlastníka, jaké jsou mezery v implementaci režimu, což má pak dopad na způsob, jak ty orgány se mohou dostávat k informacím od těchto subjektů. A pravděpodobně mm, mimo bankovní sektor ještě více těchto mezer, především notáři, právníci a neprofesionální uh, trusty. Přílišné spoléhání na um, informace o konečných vlastnících z, e, od osob, které nejsou rezidenty. Například systém, který vyžaduje, aby společnost si vyžádala informace od nerezidentních akcionářů, což vypadá hezky, jak si v zákoně, ale když to implementujete, tak je to velmi problematické, protože ta, ta osoba povinná je v jiné zemi, což se velmi obtížně uplatňuje, taková povinnost. Je, často jsme byli svědky nedostatečné odpovědnosti, neaplikování sankcí, mm, nedostatečné sankce. Takže pro nás je velmi důležité efektivně aplikovat a implementovat stávající standardy. Nejde ani o to vytvářet nové povinnosti, ale implementovat a uplatňovat ty existující, kde je stále velký počet nedostatků. Manivou má procesy, jak donutit státy, aby požadavky dodržovaly. Je to velice přísný e, proces, follow-up. Je to proces podpory eh, dodržování zákonů. Je možné tedy veřejně vyhlásit, že ta země nedodržuje mezinárodní standardy, protože to má obrovský ekonomický dopad na státy, musíme to velice přiměřeně aplikovat, ale když to uděláme, tak tato publicita bude mít obrovský dopad na finanční instituce v celém světě, když se budou rozhodovat, zda Um, s daným státem obchodovat nebo ne. Takže to je efektivní zvyšování, um, zlepšování dodržování pravidel. Máme tady e, některé členy, které mají nízké kapacity. Tady ten, ta černá listina se nebude vhodná jako první krok. To jsou případy, kde se musíme zamyslet nad tím, jakým pomoci, školením, zvyšování povědomí. Máme řadu dobrých příkladů, které můžeme sdílet, kde se můžeme navzájem od sebe učit. Takže v podstatě, pane předsedo, vážení poslanci, máme před sebou ještě spoustu práce při aplikaci existujících standardů. Působíme v globální síti. Věříme, že podobné organizace jako my mají, dělají stejnou práci. Konkrétní řešení je na těch jednotlivých zemích. Jsou různé možnosti, jak zlepšovat požadavky na konečné vlastnictví. My jsme nezvolili jeden nejlepší model. Je možné, aby byla konkurence mezi nejlepšími modely. A e, tady vám chci poděkovat za příležitost, že jsem k vám mohl promluvit a jsem ochotný zodpovědět vaše otázky. Mnohokrát děkuji, pane Teleskla. jste předseda tohoto výboru a máte bohatou zkušenost a pokud jsem to dobře pochopil, tak se nejedná pouze o nová pravidla, ale také o prosazování těch již zavedených pravidel. Takže děkuji za tyto návrhy, které jste prezentoval. Pokračujeme dále. Videokonference zatím není možná, takže nyní bude tady hovořit eh, generální sekre, eh, sekretář, který je také k dispozici, ale předáme slovo paní Izabel Vajno, která je ředitelka pro regulaci EBA. A jsme velmi zvědaví na váš příspěvek, takže máte slovo, prosím. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo, vážení členové tohoto výboru a parlamentu za Evropský bankovní úřad bych vám chtěla poděkovat, že jste mě pozvali na toto slyšení. Jsem ráda, že vám mohu říci názory eh, bankovního dohledu EBA. Takže bankovnictví je vysoce regulovanou profesí. Samozřejmě Eh, široce rozšířené zneužívání finančního systému, takzvaná, takzvané Panama Papers, podkopává integritu a stabilitu finančního systému. To je první fakt, který je důležitý pro nás, protože my jsme tady proto, abychom systém chránili. Já myslím, že by bylo užitečné, abych stručně vám vysvětlila nejprve zájem EBA na tematice praní špinavých peněz a tedy e, šířeji e, na všech finančních trestných činech. A potom vám řeknu takový přehled toho, co EBA udělala podle prvního hodnocení e, po finančním skandálu Panama Papers a potom možná vám řeknu nějaké předčasné závěry jak zlepšit efektivitu, jak by Evropa měla eh, bojovat proti finanční trestné činnosti. První věc, role EBA, pravomoce. Jak asi víte, tak EBA je nezávislým evropským orgánem, jehož statutární cíl je zachovávat stabilitu a bezúhonost, tedy integritu finančního systému, včetně toho, že má prosazovat eh, zdravou, efektivní a konsistentní regulaci a dozor a má zachovávat integritu, transparentnost eh, finančních institucí. Konkrétně je, zjevné, že pole působnosti EBA explicitně zahrnuje také eh, boj proti špinavý, praní špinavých peněz a financování terorismu. Zde musím vysvětlit, že my spolupracujeme s ESMA a s EOPou, což jsou sesterské agentury, které také jsou důležitými finančními subjekty na eh, trhu, eh, na burzách, eh, finančních trzích, takže jde o to, aby náš přístup byl systematický v celé sféře tohoto průmyslu, finančního průmyslu v Evropě. A teď, pokud jde o provádění těchto pravomocí. EBA samozřejmě především vydává závazné normy, regulace, předpisy ve smyslu mandátu, který jsme dostali na základě evropské legislativy. A málo kdy tomu to tak bývá v takovýchto záležitostech a vlastně ale tady v této oblasti existuje minimální harmonizace, a mm, takže mm, ta minimální regulace zatím panuje v systému bankovnictví a finančnictví a proto i můžeme vydávat doporučení, hlavní směry, takzvané guidelines, což je soft law. A s tím, že příslušné orgány potom mají povinnost respektovat eh, tyto naše tato naše doporučení. To je obvyklá praxe, když se na nás deleguje eh, přijímání eh, těch podzákonných norm. Kromě toho, že stanovujeme normy, tak také i máme pravomoce, pokud jde o eh, prosazování norm, i když naše pravomoce jsou omezené. V podstatě zde pouze když EBA přijde na nějaké zneužívání nebo dostane podnět od příslušných orgánů, abychom prověřili praktiky třeba různých úvěrových institucí, stížnosti, tedy podněty, že neplní povinnosti, tak potom můžeme jednat a prošetřovat danou věc. To je ale velice konkrétní způsob, jak řešíme konkrétní situace. Za druhé, ještě bych vám chtěla říci, na, eh, po eh, skandálu Panama Papers, jaké kroky jsme podnikli konkrétně. My samozřejmě jsme sledovali tento skandál s velkou obavou, protože z pohledu dozoru je třeba pochopit tři aspekty. Za prvé, musíme pochopit, stále Eh, zdali eh, to, co se objevilo, zdali to poukazuje na systémový problém toho, že instituce neplní standardy, které existují. A tedy zde eh, samozřejmě zdali instituce plní AML a požadavky mm, boje proti financování terorismu, zdali protože zde požadavky na bankovnictví jsou velice obsáhlé a eh, samozřejmě eh, eh, tyto požadavky jsou důležité pro to, abychom ochránili systém před nekalou činností. Proto vydáváme hm, tyto normy. Dále, samozřejmě my máme na starosti eh, kontrolu eh, dodržování norem a tady možná došlo k nějakému selhání ze strany i příslušných úřadů, institucí. A takže to také prověřujeme. A dále prověřujeme mm, dopad, případný dopad takových skandálů z pohledu obezřetnostního řízení celého systému. Takže co jsme začali. My, EBA, v podstatě podnikla tři kroky, tři opatření. Za prvé jsme požádali příslušné orgány, tedy naše členské organizace, subjekty, aby um, aby nás informovali o tom, zdali skutečně ten dozor probíhá, jak má, a aby nás informovali o výsledku tohoto šetření ohledně dozoru. A nyní jsme zjistili, na základě těchto informací jsme zjistili, že všechny příslušné orgány jsou velice aktivní, prošetřují, prověřují rozsah tohoto problému, analyzují situaci v bankovnictví. A za druhé jsme požádali příslušné orgány, aby spolupracovali se svými zahraničními partnery i samozřejmě s různými kolegy do dozoru. To později vysvětlím. A v neposlední řadě jsme vyhodnotili, zdali, zdali tedy je třeba provést nějaké okamžité změny, pokud jde o přístup EBA. Ano, teď je příliš brzo, abychom z tohoto vyvodili nějaký závěr, ale jako první krok bych řekla toto, vzhledem k hluboké diskuzi, která proběhla na eh, eh, eh, radě EBA a i na společném výboru, který jak si se dotýká nejenom bank, ale i zahrnuje členy z pojišťovnictví a dalších institucí, tak jsme dospěli k závěru, že guidelines, pokud jde o AML a pokud jde o boj proti terorismu, stejně jako guidelines, tedy hlavní směry, pokud jde o vnitřní řízení, tak již v podstatě obsahují celou řadu požadavků a aspektů. Ale co bychom mohli udělat lépe, více je, jak si objasnit a posílit naše očekávání, jak očekáváme, že tyto hlavní směry by se měly realizovat, plnit. A na tom se již pracuje. A budeme aktualizovat naše guidelines, naše hlavní směry, a to především guidelines, které se týká i e, e, e, vnitřního řízení 2011 a potom i guidelines k AML z roku 2015 v době Panama Papers, zatím to bylo ve fázi návrhu. A samozřejmě chceme v těch guidelines být konkrétnější a ty naše guidelines již obsahují určitá konkrétní cíle na ustanovení, která se týkají především rizika finanční trestné činnosti, především když někdo podniká v takovýchto jurisdikcích, které jsou obskurní a jurisdikce, které neplní požadavky transparentnosti, tak jak požaduje mezinárodní norma. Tady ještě to jsme vydali před Panama Papers, ale možná bychom měli asi praktičtěji vysvětlit, jak implementovat tyto guidelines a to budeme řešit právě teď. Také EBA bude vyhodnocovat situaci eh, eh, po té, co budeme mít po ruce veškeré ta zjištění a také i jedno zjištění, to již máme dispozici a podle toho asi uvidíme, zdali zde existují i právní překážky výměně info, pro výměnu informací mezi příslušnými orgány. Nemohou si tedy vyměňovat informace přes hranice. Existují zde překážky. Samozřejmě ono to závisí na typu informace také a rozsahu informace. Takže Tímto tématem se budeme více teď zabývat. A asi budeme muset také vyjasnit, zdali skutečně se existují nějaké reálné právní překážky a e, zdali skutečně nám brání k tomu, abychom používali stávající předpisy, stávající ustanovení. Závěrem chci zdůraznit, že váš výbor, činnost vašeho výboru bude velice důležitá Možná, že asi ne tou, správn, tou správnou odpovědí nebude přijímat více pravidel a předpisů. Ne, to ne. A my víme, že Evropská unie již teď má dost komplexní právní rámec, ale co je jisté, je, že existují určité oblasti, kde je třeba zajistit, že eh, ta implementace bude efektivní. A asi také víme, že některé ty předpoklady by mohly být tyto. Za prvé je třeba možná i novelizovat eh, legislativu úrovně 1 a aby skutečně příslušné orgány mohly si vyměňovat veškeré nezbytné individuální důvěrné informace a efektivně spolupracovat přes hranice. Také víme, že Takovéto orgány, které působí v rámci AML a CFT, v rámci těchto vyšetřování, tak těch orgánů je velká řada, jsou velice různorodé, některé ty orgány, úřady eh, spíše provádí dozor, jiné zase jsou spíše soudního, justičního charakteru, potom policejní orgány, takže je to velká různorodost, což jenom komplikuje tyto přístupy. Předseda EBA, Enria, napsal, o tomto již parlamentu i komisi a e, e, radě. Za druhé, a to je můj poslední bod, asi bude třeba i e, více harmonizovat přístupy členských států v oblasti boje proti finanční kriminalitě. Zde si myslíme, že třeba budou muset přijmout i opatření pro posílení konvergence těchto dozorových přístupů, třeba jak eh, třeba provádět customer due diligence, to je také důležité. A potom je třeba, aby i EBA měla silnější nástroje i stroje pro eh, to, aby mohla zajistit eh, to, že příslušné orgány a e, instituce budou respektovat předpisy. To je skutečně velká výzva, já souhlasím s předřečníkem. Velká výzva je v efektivní implementaci, v efektivním provádění stávající legislativy a především je třeba, e, aby zde byl prostor pro e, efektivní a dobrou výměnu informací. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Paní Vaňo? Na našem seznamu jsme tady měli zástupce Financial Action Task Force, eh, který se zajímal tyto mezinárodní standardy. Bohužel zástupce ze soukromých důvodů musel odřít si účast, takže doufáme, že později se nám to podaří nějakým způsobem dohonit. Vzhledem k tomu, že videokonferenci zatím nemůžeme spustit, a vzhledem k tomu, že ty písemné odpovědi máme eh, od včerejška, tak máme určitý základ pro naši diskusi. Ale nyní bych chtěl přivítat a předat slovo paní Žur Schroeder. To je ředitelka DG Just a ona je odpovědná za to, které standardy se budou používat na úrovni EU u Paní Žur Šrédr většinou sedí vždy v těch zadnějších eh, řadách jako zástupci komise, takže i tentokrát a má není slovo. Ladies and gentlemen. Děkuji, pane Langen, dámy a pánové. Já vám nejprve chci poděkovat za organizaci tohoto slyšení, které je velmi důležité. Také vám chci poděkovat za pozvání komise, abychom vám dali náš eh, stanovisko ke stavování pravidel v oblasti praní špinavých peněz na mezinárodní a evropské úrovni. Protože je zajímavé podívat se na to, jak to funguje na mezinárodní úrovni a jak to mm, souvisí s evropskou legislativou. Od začátku 90. let Evropská unie přijala mm, čtyři důležité směrnice v této oblasti a ty mají za cíl posílit vnitřní trh, chránit zájem společnosti před trestnou čin a teroristickou činností, také přispívat k finanční stabilitě, ochranou eh, fungování a integrity finančních systémů EU. Tento nástroj ty, tyto nástroje um, berou v úvahu uh, mezinárodní standardy přijaté um, ehm, FATF. Již bylo řečeno, že FATF vykonává vnik, eh, důležitou práci v oblasti stanovování standardů, které mají bránit financování terorismu a praní špinavých peněz a šíření zbraní hromadného ničení. FATF Eh, během let vypracovalo řadu doporučení, které jsou těmi nejdůležitějšími mezinárodními standardy. Práce FATF je důležitá pro EU. Také chci zmínit Manivol, který, eh, kde jsou E, členské státy EU, které nejsou členy v FATF. To už bylo vysvětleno, co dělá tedy Manivol. Doporučení FATF jsou měkké právo. Já mohu říci, že v praxi jsou respektováni, že FATF organizuje hmm, hodnocení svých členů, aby se přesvědčili, zda doporučení jsou řádně implementována a standardy jsou tedy řádně implementovány. Je tady celá řada eh, hodnocení a zpráv, které jsou zveřejňovány. Za tímto účelem in the evaluation process. Vypracovala FATF metodologii, která pomáhá hodnotitelům. Doporučení a vzájemné hodnocení členů mají důležitý význam v prevenci praní špinavých peněz a terorismu, financování terorismu. Z hlediska EU revize standardů FATF také bere potaz um, evropský právní rámec proti um, praní špinavých peněz a financování terorismu. Když připravujeme návrh modifikace Evropské aký, tak směrnice proti špinavým směrnice proti špinavých peněz komise bere v úvahu změnu standardů při zajišťování respektování Evropské aky. Je důležité zdůraznit, že Evropská komise je zakladatelským členem FATF a aktivně přispívá k její práci a konkrétně takzvaném eh, vědavacího procesu směrem nahoru, který um, aktualizuje standardy FATF. Evropská komise také sehrává klíčovou roli v prevenci možných eh, konfliktů mezi doporučeními FATF a evropským právem. Komise mm, umožňuje reprezentace těch členských zemí, které nejsou členy FATF, i když to zajišťuje Manu. Omlouvám se, technické problémy. E In addition to trying to align EU law as far as possible with the latest FATF standard, Mluváme se technické problémy, my neslyšíme. Different policy options that go further than the FATF standards. Äh, Frau Schröder-Schur, darf ich, darf ich äh, kurz bitten, dass Sie gleich fortfahren? Wir haben jetzt... Äh Takže. Teď je možná už videokonference, máme ovšem strašně špatný zvuk. Bude hovořit pan Michael Lenár, který je vedoucí sekce pro mezinárodní spolupráci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 Hi. Can I start? Yeah, please. You have the floor. Thank you. This, this, distinguished committee members, thank you for the opportunity to present to this. Vážení členové eh, výboru, děkuji za možnost eh, prezentovat před tímto výborem mezinárodní normy, e, které vytváří prostředí mezinárodního zdanění a především výměnu informací. Je to velice aktuální téma, jak budeme reagovat na mm, změny v této oblasti a budeme stanovovat pravidla pro spolupráci. Eh, daňový výbor je eh, skupina 25 expertů, které jmenuje generální témník OSN, eh, aby vydávali doporučí mezinárodních daňových záležitostech, především pomoci rozvojovým zemím. Výbor se schází pouze jednou ročně, ale nyní se bude scházet dvakrát ročně na dva dny. Toto je mm, reakce na žádosti o podporu daňové spolupráce. Já bohužel tady mohu být jenom do 11 hodin, ale jsem rád, že mám příležitost k vám promluvit. Ehm, tato oblast má nedostatečné mm, zdroje, především podvýbory, které dávají návrhy eh, hlavnímu výboru, ale je důležité, že Evropská komise generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, DEFCO, sehrálo významnou roli při strategické pomoci některým těchto podvýborům. Především eh, oddělením pro rozpočtovou podporu a řízení veřejných financí. Co se týče eh, přesouvání zisků, transferové ceny, a podobné věci. Ehm, tato eh, práce výboru respektuje suverenitu jednotlivých zemích, ale suverenita v globálně propojeném světě také musí brát na vědomí dvě, dva, dvě společné eh, propojené otázky. Především při daňové suverenitě státy musí brát v úvahu dopad eh, globální jejich kroků, především v tom, že omezují daňovou suverenitu jiných zemí to jsou takzvané tax spillovers. Je nešťastné, že čím, eh, že se neprobíhá více analýz tohoto jevu, aby se hodnotil dopad eh, daňových politik zemí na jiné země, především eh, rozvojové. Další aspekt je, že aby ehm, bylo možné vykonávat daňovou suverenitu v globalizovaném prostředí, státy potřebují přístup k informacím a schopnosti je zpracovat. Potřebují mít kapacitu, aby jim to dávalo smysl. Výměna daňových informací je důležitou součástí této reakce na globalizaci a také eh, řeší skutečnost, že neschopnost vlád vyměňovat si daňové informace, uplatňovat daňová rozhodnutí byla využit, využili ti, kteří nechtějí plnit své daňové povinnosti. Spolupráce mnoha zemích v této oblasti podpora nebo snaha podporovat národní šampiony, takzvané společnosti, jsou dalším faktorem, které ho využívají ti, kteří se chtějí vyhnout placení daní. Eh, daňová důvěrnost je důležitá koncepce, ale jako podobné jiné koncepce někdy je zneužívána. Je velmi důležité, aby se to nezneužívalo eh, především v eh, country by country reporting, aby to byl systém, který funguje pro všechny země na světě. Práce daňového výboru výměně informací se zaměřuje na výměnu informací, vším články modelu OSN mezi eh, rozvojovými a rozvinutými státy. Tento článek byl aktualizován, aby byl jasnější a silnější. Koncepce výměny informací hmm, Aktualizace aktualizaci z roku 2011. Bude to pokračovat v nové verzi tohoto modelu. V mnoha oblastech model OSN je jiný než model OECD. Jsou tam velké rozdíly mezi rozvojovými rozvinutými státy. Dobrá zpráva je, že co se týče výměny informací, rozdíly nejsou velké. Společné věci v této oblasti mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi jsou mm, zjevnější než ty rozdíly. A většina mm, mm, mm zesílených opatření v modelu OSD e i v modelu OSN v zájmu rozvojových rozvinutých zemí. Rozdíly jsou někdy spíše v důrazu než v politice. Například model OSN zdůrazňuje, že výměna informací má řešit vyhýbání se daní i mm, daňovým únikům. To je konsistentní s modelem OECD a příslušným komentářem, ale je tam důraz. My to zdůrazňujeme, protože tady je velice jemná, eh, velice úzká, eh, velice eh, přehledná hranice mezi výjímání se daním a daňovým únikům. A ehm, v některých ehm, zemích je to stejné. Co se týče automatické výměny, výbor podporuje tyto, tuto výměnu, že s tím, že to má velké výhody, které eh, mohou platit pro všechny země, včetně rozvojových. Také ale je potřeba pomáhat rozvojovým zemím při vytváření podobných systémů, včetně informačních technologií, která je potřeba, ale také kapacity analyzovat mm, informace, tak by se mohly využívat co nejlépe. Ehm, při automatické mm, zavádění automatické výměny informací globálně musíme ehm, si e, e, zajistit, aby nedocházelo e, k stále větším mezerám a rozdílům v kapacitě a informacích mezi rozvojovými a rozvinutými státy a také rozdílů mezi rozvinutými zeměmi a nadnárodními podniky. My v sekretariátu OSN vám přejeme hodně úspěchu a těšíme se na výsledky vašich jednání. Děkuji. Thank you very much, Mr. Uh, Michael Leonard. Uh, Děkuji, pane Michael Leonarde. A slyšel jsem, že hm, máte čas o 11 hodin. Ano, dobře, takže více než hodinu máme s vámi. Děkuji. A teď na poslední tři minuty bude hovořit paní Žur a potom budeme mít diskusi. Děkuji. Já naváži role komise a FATF, eh, protože asi tak, jak se vytvářelo to spojení s OSN, tak se ztratilo eh, tady spojení u nás. A ještě se vrátím k té mé prezentaci a řekla bych, že eh, komise je zakládajícím členem FATF a že aktivně přispívá hm, k jeho činnosti a to především v procesu vyjednávání, když se vyjednává o definici a aktualizaci standardů FATF. Hraje i zásadní roli při prevenci potenciálních konfliktů mezi Eh, kolizí mezi eh, evropskými předpisy a doporučeními FATF. Komise také může i pomoci, aby mm, usnadnila eh, zastoupení těch členských států, které nejsou členy FATF nebo které jsou pouze v Manivalu. Ale vzájemné hodnocení a zprávy o členských státech, to je velice cený zdroj informací, a to hodně i usnadní mm, naši činnost v oblasti prosazování práva. Kromě toho eh, je třeba, pokud to je možné, aby evropské předpisy byly v souladu s normami FATF, proto zkoumáme, analyzujeme různé alternativy, které jdou za rámec standardů FATF a buď posílujeme stávající standardy FATF tak, aby byly striktnější, anebo řešíme konkrétní rizika, problémy, které, nebo nějaké vákuum, které není ošetřeno standardy FATF a které jsme identifikovali jako problém pro EU či členské státy. Takový příklad. Čtvrtá směrnice o praní špinavých peněz zatím ve fázi transpozice. Tak ta e, jde za rámec norem FATF. Tři konkrétní příklady dovolte. Za prvé, pravidla o e, politicky exponovaných osobách, za druhé režim transparentnosti pro ty reálné, skutečné e, vlastníky různých svěřenských fondů, kde my chceme, aby existovaly rejstříky, kde budou informace o reálných vlastnicích a za třetí režim, který se vztahuje na platby za zboží a, hotovo- a služby v hotovosti. Zde komise v červenci tohoto roku předložila další návrh novelizovat čtvrtou směrnici, včetně mm, toho, že to je naše reakce na e, nedávné teroristické útoky a Panama Papers. Komise tedy opět zde jde za rámec toho, co požadují normy FATF. Takový příklad bych řekla návrh komise, mm, to znamená virtuální změna a e, ti poskytovatele těch virtuálních měn. E, tady nám jde dále, e, tedy i harmonizovat požadavky na customer due diligence, Eh, u těch rizikových zemích. Požaduje se třeba i o počlenských státech, aby vytvořili centrální bankovní registry a aby posilovali režim transparentnosti, co se týče těch reálných vlastníků eh, různých subjektů, takzvaných beneficiary owners. Členské státy ještě můžou jít samozřejmě za rámec požadavků směrnice. Jde o to, cílem je detekovat, zjišťovat a poté trestně stíhat pachatele těchto eh, činů, které mohou, tohoto jednání, které mohou zakládat eh, eh, finanční trestnou činnost. Dále, tato směrnice také samozřejmě eh, se opírá o i včasnou transpozici stávající čtvrté směrnice a to budeme monitorovat velice pečlivě a pokud to bude nutné, tak zahájíme řízení proti těm členským státům, které své povinnosti neplní. To ukazuje, jak mm, prevence Eh, praní peněz a eh, financování terorismu, jak to je oblast složitá, se složitými předpisy, samozřejmě dopad FATF a dalších orgánů jako Manival v této oblasti eh, prostřednictvím mm, mezinárodních norem i prostřednictvím procesu vzájemného hodnocení a prostřednictvím role Evropské komise, tak všechno to je pro nás velice relevantní. Děkuji, paní Žul Schrader. Já se chci omluvit, že jsem vás přerušil, ale my jsme dostali informaci, že pan Lenár je k dispozici do deseti je k dispozici až do 11 hodin. Takže vzhledem k tomu, že eh, zástupce komise tady můžeme mít kdykoliv, tak eh, jsme postupovali tímto způsobem. A nyní máme mm, paní Karolin Melkalm, která je poradcem, zástupcem ředitele střediska OECD pro daňovou politiku a zprávu opět prostřednictvím videokonference. Excuse-moi, Régis, tu peux pousser le son. Es ist noch ein bisschen schwierig hier im Europäischen Parlament die Technik äh, zu nutzen, die wir. Zatím je to poněkud obtížné využívat tuto techniku. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachrüsten. Oui. Yeah. C'est bon? Okay. C'est bon. it's fine. Carolyn Malcolm, you have the floor. Please. Thank you very much. Thank Děkuji. Děkuji za pozvání na OECD. Um, je mi ctí, je to samozřejmě aktuální téma a uh, my jsme rádi, že se můžeme účastnit této diskuse. My jsme se um, velice intenzivně pracovali na base erosion, na přesouvání zisků. Um, my jsme um, spoustu práce v této oblasti, OECD, globální, co týče globální transparentnosti, výměny informací. Dostala jsem předem několik dotázek abych vám poskytla aktuální informace o statusu implementace globální transparentních standardů. Otázka, která padla na pevnost tuto stand, těchto standardů, to jsou důležité věci. Když se podíváme na Panama Papers a také na širší problém um, praní špinavých peněz, um, úniku daní, Mm, mm, když se podíváme na Panama Papers, tak je důležité rozlišovat jednak eh, to eh, rozdíl mezi tím, kde jsme teď, status eh, rámce mezinárodní daňové transparentnosti a situací před šesti nebo sedmi lety. Když se podíváme na Panama Papers informace, co by byly v mnoha dokumentech, tak je E, důležité mít na paměti historickou povahu e, těchto odhalení ve srovnání s e, situací, jaká je teď, co se týče výměny informací. Jak si víte, jsou tady dva důležité standardy. Jeden se týká výměny informací na vyžádání a automatické výměny. Globální standardy pro automatické výměnu vytvořili OECD, D v roce 2014. Od té doby máme 101 jurisdikcí ve světě, které implementují tento standard a začaly s první výměnou v roce 2017 a 2018. Co se týče mm, toho, kdo vlastně mm, Držuje tyto eh, standardy, takže země OECD, další země finanční centra. V této fázi rozvojové země jsou přizvány, podporovány, aby se účastnily automatické výměny daňové transparentnosti, ale nemají povinnost to dělat eh, za stejných mm, podmínek roku 2017-18. To tedy při zohlednění omezené kapacity, který zmínil Michael Lennox, eh, zajištění toho, aby státy měly nutnou eh, neinformační technologie a schopnost využívat těch informací. Tato podpora je, podpora je velmi důležitá pro státy, které se chtějí připojit k těm standardům pro automatickou výměnu. Takže máme 101 jurisdikcí, které se zavázaly k automatické výměně informací těmto standardům, efektivní eh, tady v oblasti vyžádání, že tam je mm, proces peer review, který mm, posuzuje, zda státy mají právní rámec pro své závazky, ale také v praxi zda plní tyto závazky, zda mají administrativní kapacity reagovat na žádost svých partnerů. Je to efektivní proces v oblasti výměny informací na vyžádání, by státy plnily své závazky. To je skutečný cíl, nikoli s, mm, sbírat ty informace, aby byl standard na celosvětový. A také, aby stoval benchmark, abychom věděli, jak jsou na tom jednotlivé státy, co se týče plnění těchto závazků, aby žádná státa nemohla využívat mezer v globálním systému. Takže peer review je velmi efektivní. Globální um, má doporučení, um, stovka jich byla implementována od začátku procesu peer review. Také jdeme eh, podporu 137 členům, kteří se zavázali vyměňovat informace, takže eh, poskytování podpory a také hloubkové peer review. Čímž se dostáváme k automatické výměně informací. Automatická výměna informací. Implementujeme standardy pro první výměnu v roce 2017 a 2018. Samozřejmě, dokud tyto výměny neproběhnou, tak eh, je brzy na formální review proces. Cílem je pomoci zeměmi, zemím podniknout nutné kroky pro implementaci mezinárodních dohod, ehm, provádět tedy automatickou výměnu informací, pomoci jim s domácí legislativou, která je velmi důležitá. Co se týče vyžadování fin, finančních um, orgánů tyto informace. OECD také pracuje na řadě systémů eh, nákladově efektivních, eh, také bezpečné báze pro výměnu informací a to je společný přenosový systém, to je IT systém, který zajišťuje OECD, mm, aby, um, který by měl umožnit tuto výměnu informací mezi daňovými zprávami v bezpečném, zabezpečeném prostředí. Tedy centralizovaný jeden systém. Eh, bude nákladově efektivní pro vlády a pomůže zajistit, aby interface mezi jednotlivými systémy fungovaly, aby se eh, jednotlivé systémy nemusely přizpůsobovat sami sobě navzájem. Um, také začne proces peer review o implementaci těchto závazků, takže nebude jenom tedy o žádosti, eh, výměnu informací, ale také automatické výměně informací. A pak už budeme mít dobré, dobrou představu nejenom o závazcích, ale také to, jak tyto závazky se implementují. Zda, eh, toho státy jsou schopné a také podpora, což je důležitý prvek. Co se týče podpory jurisdikcí, které ještě nesplnily své mezinárodní závazky, proces peer review je velmi efektivní, zajišťuje veřejnou odpovědnost, co se týče závazku jejich implementace. OECD má, dostala také mandát G20 červenci, aby do července 2017 připravil na summit G20 seznam jurisdikcí, které neudělaly významnější pokrok k daňové transparentnosti. Jsou kritéria, byla stanovena předem, byla vyhlášena v červenci. To tři kritéria a tento rámec do Mm, poloviny článku 1917, 2017, tak tam se stanoví tyto standardy, tak abychom mohli eh, spolupracovat efektivně do července 2017, aby tedy se ty všechny státy pohybovaly směrem k tomu minimálnímu globálnímu standardu. To je tedy ten cíl. Otázka, zda Mm, jde o implementaci nebo uplatňování existujících standardů, nebo třeba je aktualizovat. To jsme tedy doposud, co jsme doposud viděli, a to je mm, díl mezi tím, co se stalo v minulosti, jak je to, eh, jak to projevilo v Panama Papers, dále eh, obrovský eh, projev, k, pokrok, ke kterému došlo v posledních sedmi letech z těch informací z globálního fóra, na základě jejich zkušeností, jejich peer review, se musíme skutečně zaměřit na efektivní implementaci, nikoli vytváření nových standardů. Standardy, které máme o daňové transparentnosti, včetně koneč, požadavku na konečné vlastnictví, tak ty jsou dostatečné. Nyní jde o implementaci. Když se podíváme na práci daňových orgánů, eh, tak se musíme podívat, jak mohou spolupracovat, jak mohou zajistit právní procesy ke sdílení informací efektivním s příslušnými zárukami tak a, a také, aby ty agentury mohly spolupracovat a sdílet ty informace. Takže já si myslím, že se zaměřujeme velice na praxi Eh, píše než na eh, další standardizaci. Standardy jsou dostatečné. Eh, pokud máte otázky, tak jsem k dispozici. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Karolin Melkal. Já bych chtěl velice srdečně poděkovat všem řečníkům za jejich vystoupení. My jsme i prodloužili těch sedm minut, protože je to vlastně první slyšení tohoto druhu, takže chceme mít úplný přehled o těchto opatřeních. Vítám tady také návštěvu, návštěvníků z Finska. Jsou to hosté paní Hautala za zelené. A nyní předám slovo tedy členům tohoto výboru. Máme dohodu ohledně pořadí a začneme oběma spolu zpravodaji. Nejdříve zpravodaj za SAD je Pekofot a druhý zpravodaj bude Petr Ježek. Vy jste samozřejmě zpravodaj za celý parlament, ale já jsem se zmínil o politické příslušnosti přece jen. Budeme postupovat tak, že budeme mít vždycky blok pěti minut. Já bych chtěl požádat kolegy, aby ty své připomínky adresoval jakýmkoliv eh, panelistům, ale pan Lenár je tady jenom do 11 a paní Malcolm tady bude až do konce konference a ostatní panelisté jsou zde v této místnosti. Takže pan Kofot má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji našim hostům především za vynikající briefing informace o této problematice. Zdá se, že zde panuje takový konsensus, že normy, eh, které se vypracovaly za poslední léta, eh, jsou dobré, ale problém je implementace. A tudíž bych řekl, možná proč se nedařilo eh, ne, im, proč se nedařilo implementovat tyto normy? Kdo za to zodpovídá? Členské státy EU, a kde eh, na to zatlačit, eh, na které úrovně. A Panama Papers nám ukázali, jak ten svět utajení je obskurní a když si můžete koupit anonymitu, no tak to můžete používat na praní špinavých peněz, eh, na daňové uniky a tak dále. Já souhlasím, když země, nějaká země pořád ještě umožňuje anonymní akcie, mm, tedy mm, akcie na doručitele a podobně, no tak prostě nelze identifikovat reálné vlastníky. A my jsme tuhle o tom hovořili s Europolem. Potřebujeme centrální registr, kde budou registrováni ty skuteční vlastníci, kam budou, kde budou mít země přístup, aby viděli, kdo je reálným vlastníkem, skutečným vlastníkem a země, se kterými pracujete jak to tam je? Tam nedostatečná politická vůle nebo prostě na to nemají možnosti? Kde jsou skutečné problémy? Asi v některých zemích neexistuje politická vůle tyto normy implementovat, takže to jsou otázky pořád. A nám se nedařilo implementovat normy, je to velká katastrofa. Panama Papers nám jenom na tuto katastrofální situaci poukázali. Děkuji. Ich frage zuerst mal, äh... Kdo chce odpovědět na otázku? Paní Melkam, prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. To je velice dobrá otázka. Ano, tady my, proč se nám to nedaří? Proč se nedařila implementace? je třeba se na to podívat v kontextu. Ano, zde v řada zemí udělala velký pokrok a plní tento standard, prakticky implementuje, takže ano, je problém tedy přes hranice, ano, ale je došlo ke zlepšení. De, proč tomu tak je? Je třeba, abychom se podívali na historický kontext protože za krátkou dobu jsme ušli obrovskou cestu v roce 2006-2007 jsme měli kauzy takovéto před krizí, eh, to byly ty akcie na doručitele a mm, prostě, které byly v podstatě, ti vlastníci byli nejasní, utajení. Dnes již to není bankovní tajemství, také již bylo zrušeno, potom téměř byly Mm, eliminovány akcie na doručitele, mm, máme ze normy pro eh, zjištění eh, skutečných vlastníků, takzvaný beneficiary ownership, a mm, takže v roce 2014 eh, jsme přijali standard. Je to obrovský krok vpřed, protože teď nejenom úřady AML na to tlačí, ale i daňové, tedy finanční zpráva to chce. Takže všichni se snaží přijmout stejný standard a OECD přijalo i e, normy FATF, e, pokud jde o e, skutečné vlastnictví podílu a mm, jednotlivé agentury více spolupracují. Takže zdali centrální registry jsou nezbytné, abychom zjišťovali skutečné vlastníky akcí. Dobře. Asi my technicky nemůžeme rozpracovat všechny detaily a na to není snadná odpověď. Je centrální registr. Dobře, jak ho potom aktualizovat, kdo k němu má mít přístup, jak často ty informace eh, tam dlouho, jak dlouho tam mají figurovat eh, a jak eh, sdílet informace, kdo je má vyměňovat si finanční úřady, orgány pro praní špinavých peněz, ale standard vyžaduje, ať jste finanční instituce, ať jste, hm, ať jste Eh, ředitelem, ať jste, takže, takže eh, vždycky ta, přece ta finanční instituce nebo ta daná instituce, ten subjekt musí přece vědět, kdo je vlastníkem, kdo je jeho vlastníkem, kdo je vlastník kdo vlastní akcie. Děkuji mnohokrát. Máme eh, předpokládaných pět minut, takže eh, krátce ještě pan Telesklav. Děkuji. Spousta otázek a všechny byly velice dobré, relevantní, takže velice stručně k těm nástrojům, včetně akcí na rozručitele. Zde souhlasím s kolegyní z OECD. Hodně již se udělalo, například eh, naši členové. U nás již není žádný člen mezi námi, který by nezrušil nebo je neimobilizoval, to znamená, aby se s ním již nemohl obchodovat, zajistil. Takže teď po skandálu Panama Papers, tak to nám dal možnost podívat se na poslední 20 let a udělali jsme to hodně. Zde došlo k velkému vývoji za poslední 20 let. Neříkám, že všechno je úplně perfektní, ale v řadě oblastí došlo k velkému pokroku, včetně bankovního tajemství. Když se podíváte na seznam, kteří to přijali nedávno, tedy automatická výměna informací, kolegyně to ví lépe než já, když se podíváte na seznam zemí, které to přijali, tak spousta zemí, které dřív bývali takzvanými daňovými ráji, tak také to přijali a když nám tam chybí některé ty velké země, ale věci se mění. Potom otázka Eh, kde mít informace o těch reálných vlastnících akcí, zdali v centrálních registrech nebo nějak decentralizované, to znamená u těch pověřených orgánů různých a mezinárodní standard umožňuje oboje. Je to na každé zemi nebo nadnárodní společnosti, nadnárodní instituci jako EU, aby o tom rozhodla. Pro nás jako pro monitorující orgán tady nejde o, tu, o to, kde ty informace budou, ale jaká bude jejich kvalita bez ohledu na to, kde je ukládáte, tak jde o to, jaká, jak je kvalitní, jaká je úroveň těch informací a jaký přístup k tomu budou příslušné orgány mít. To je důležitá otázka pro nás. Nedostatek eh, politické vůle nebo nedostatečné možnosti členských států, to byla také otázka. V některých zemích je to, jsou to nedostatečné možnosti, prostředky. Když se podíváte na ty bohaté zločince, a jejich anturáž, tak jak fungují po celém světě, a když to srovnáte se schopností, možností eh, lokální policie v nějaké chudý, chudé zemi, rozvojové zemi, no tak tam je obrovský rozdíl mezi jejich možnostmi. Já si myslím, hm, za 25 let, kdy eh, v tomto působím, tak vidím, že politická vůle se zlepšila. A třeba včetně těch, eh, toho monitoringu, tvorby černých seznamů. Ano, nevím, jestli je to skutečná politická vůle, nebo že je k tomu ty politiky nutí okolnosti, ale trend je takový. No, krát děkuji. Takže teď jsme trošku překročili tu dobu. To je jasné, že v tom prvním kole jsou to obecné otázky. Takže nyní bych předal slovo panu Ješkovi spolu s Pradboje Daji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové, za to, že jste přišli a s námi se spojili. Za prvé, obecná otázka, abych navázal na to, co e, řekl kolega Jepe. Ehm, a my jsme slyšeli, že máme docela komplexní legislativu, ale co je třeba je lepší implementace. A já si kladu otázku, tedy co můžeme udělat, ne v tomto konkrétním případě asi my jako zákonodárce, ale vůbec, co můžeme udělat my jako členové tohoto výboru, který mm, nakonec by měl přijmout určitá doporučení. Tedy jak my můžeme pomoci. Já neočekávám nějakou mm, asi dokonalou odpověď zrovna teď, ale třeba můžete nám něco Dáte předložit i písemně, to by bylo užitečné, co byste nám doporučili. No, krát děkuji. Kdo by chtěl odpovědět? Pane Lenár, jste připraven? Chcete odpovědět? You have floor? No. no. Eh, eh, tak pan Telesklav a pak paní Žur Schroeder. Eh, Děkuji. Kdybychom hráli fotbal, tak asi by to byla taková hezká pauza. Takže my, samozřejmě, my budeme Mm, si velice přát, eh, aby především se posilovaly ty možnosti a orgány, které dohlíží nad eh, dodržováním předpisů všude na světě. A potom globální aplikace standardů, to je třeba na celém světě, se to musí aplikovat stejně, nejenom říkám v Evropě, i když Evropa je strašně důležitá, ale zločinci, no zločinci ti hledají ta místa, kde si peníze vyperou tam, kde tedy jsou, eh, nejsou předpisy nebo se tolik nedodržují. Tady nejde o to Eh, zvyšovat eh, množství předpisů, ale aplikaci aplikaci standardu. A ty standardy, ty normy se musí aplikovat stejně na celém světě. Ano, uvidíme, zdali něco se nám podaří dát na papír a navrhnout vám. Já o tom budu diskutovat s kolegy. Eh, nemohu se k tomu zavázat, musím nejprve požádat kolegy. No, krát děkuji. Takže máme ještě prostor na dvě odpovědi, takže pa, paní Jo Schroeder a paní Vejan. I mean just, uh... Děkuji. Jenom a souhlasím s tímto hodnocením a to, že situace skutečně se radikálně změnila v posledních letech. Podle mého my jsme eh, viděli, že velice pozitivně se, zvýšila, se zvýšilo povědomí, uvědomělost povědomí o pravidlech, i když není to ještě dostatečné. A ještě, abych doplnila, a tady bych chtěla ocitovat eh, G20, hm, také nedávno po eh, Panama Papers, tak jsme viděli, že i G20 na to tlačí. Pár slov k tomu, co se nazývá nadnárodní hodnocení rizik. To je metoda, eh, kterou, se kterou pracuje i komise skutečně my chceme vyhodnocovat veškerá rizika, eh, které představuje praní peněz ze všech úhlů. Nejenom z úhlu regionálního, ale i mm, mm, multidisciplinárního, to znamená mm, sekt, multisektorového, eh, abychom věděli, identifikovali, eh, co kde lhalo, v jakém sektoru, co se z toho ponaučit. A to budeme dělat i v příštích letech. Tento monitorovací mechanismus je pro nás velice důležitý. No, především ta realizace je téma, které nás stále zaměstnává v Evropském parlamentu. Takže Isabel Vajon. Thank you very much. Děkuji. Já chci dodat i jenom určitou dávku pragmatismu z bankovní perspektivy striktně. Já jsem zodpovědná za uh, regulaci bank na globální úrovni, co se týče vztahu bank ke stínovému bankovnímu sektoru. To jsou trusty a fondy. Musíme Eh, mm, konstatovat, že velké banky mají vztahy se stínovými bankami, ne, neregulovanými. Je to asi 6 tisíc subjektů každou, takže tady musí být pragmatismus. Eh, opatření jako přístup ke kvalitním registrům, to je velmi důležité, abychom znali konečné vlastníky a také nástroje z, ze zdola nahoru, když jak si bankovní ředitel má těch 6 tisíc subjektů, tak máte ještě běžný biznis, tak musíte, potřebujete nějakou expertízu, kam se zaměřit kde aplikovat nejintenzivněji deregulace. Mm, ta váha, kterou chcete, to zaměření na některé subjekty, na některé sektory, jak je vybrat, to je to nejdůležitější. A tady musíme uvažovat pragmaticky. Jak zajistit tento systém, abychom se zaměřovali tam, kde to je potřeba. Jak tedy uplatňovat tu stávající revoluci a zacházet ještě dál? Děkuji a nyní budou hovořit představitelé politických skupin. První bude pan Darius Rosaty za EPP. Děkuji um, expertům za velice zajímavou prezentaci. Jeden závěr je, že není ehm, tady nedostatek těch standardizačních institucí. Máme doporučení, jak implementovat pravidla proti daňovým únikům a praní špinavých peněz. Slabina je ovšem v, v dohledu, v uplatňování, implementaci, praktické stránce. Moje otázka na všechny experty, jak tedy posuzují právní rámec Evropské unie proti praní špinavých peněz. Je to, odráží nejlepší praxi, anebo jsou tam nějaké mezery, nedostatky, které by bylo třeba řešit jako prioritu. Druhá otázka na paní Malkom. Ona nám dala eh, čísla, co se týče počtu jurisdikcí, které platí standardy o výměnu, pro výměnu informací. Jednak um, automatické, tak jiné, 60-70 uh, eh, jurisdikcí na světě nejsou stále pokryty. Moje otázka, um, jsou to daňové ráje nebo prostě um, tam je nízká transparentnost a velká míra tajem, tajoní? Pokud tomu tak je, tak pokud neprodloužíme tyto standardy na tyto jurisdikce, na tyto státy, které nejsou pokryty, tak stále budou, bude bohužel mm, velké daňové úniky budou. Takže co můžeme udělat? Eh, abychom tyto standardy rozšířili na další jurisdikce, aby byl jaksi globální dosah. By byly eliminovány státy, které po to nespadají. Děkuji, takže to jsou dvě rozdílné otázky. První ohledně práva v EU, kdo by chtěl na to zareagovat? Nikdo? Pane Lenár. takže máte slovo. <clears throat> This is Caroline Malcolm from, from ah, the OECD. Caroline uh, Malcolm. Uh, look, okay. on, on the question of uh, uh, on, on the question of the AML legal framework of co se týče právního rámce, eh, já pracuji v vlastně daní OECD a předám otázku kolegovi z FATF. Eh, daně a AML jsou velmi propojené. Ehm, takže řada orgánů monitoruje dodržování standardu. Potřebujeme ale jednotný standard. Není koli mnoho standardů. To je důležité. Byla globální, konsistentní compliance. Druhá otázka k předřečníkovi Eh, co se týče implementace, je tady velká poptávka pro, pro budování kapacit. A bylo jasně řečeno, co se týče potřeb, že máme v Evropě silný systém, ale bez globálního silného systému mezery eh, jinde budou ovlivňovat schopnost Evropy, jednotlivých evropských zemí implementovat efektivně své povinnosti. Takže tyto povinnosti je třeba mm, implementovat na domácí úrovni, ale implementace musí být globální a konsistentní. Je tady velká poptávka budování kapacit, vyšetřovatele, eh, aby mm, AML, aby chápali ty informace, aby to byli schopni detektovat a stíhat finanční trestnou činnost. A tady je velký nedostatek zdrojů. To je jedna věc, kterou chci jasně říci. Velice jsme se zaměřovali do posud na standardy, vytvorbu standardů, ale co se týče skutečného pokroku, tak je třeba větší podpora. Měli jsme štěstí, že jsme dostali pod podporu od EU minulosti, ale stále je tady velká poptávka. OECD má akademii vyšetřování daňových trestných činů a dalších finančních zločinů to je vždy velký, velký přetlak. Abychom to rozšířili, tak potřebujeme víc zdrojů. To je jenom jedna věc, příklad typu programů, ale nestačí to. Eh, co se týče jurisdikcí, eh, je tady velice křehká rovnováha. Všechny relevantní jurisdikce by měly být pokryty Informace by měly být k dispozici online, které jurisdikce se zavázaly. Všechny finančná, finanční centra se jsou mm, přijala ty závazky standardů, těch 60 nebo 70 se ještě nezavázalo k automatické výměně informací pro rozvojové země, které nejsou finančními centry, tak nemusí implementovat tyto standardy v tomto časovém rámci a my s nimi budeme spolupracovat v delším časovém období vzhledem k jejich omezeným kapacitám. Dobře, děkujeme. Pane Lenár, musíme teď technicky dělat určitou úpravu, ale máte slovo. Can you hear me? Yes. yes. Can you hear me? Ah, oh, good. Um, And I apologize for being plugged in in the middle of another. Omlouvám se, že jsem tedy do toho takto um, vstoupil. Um, já um, přeskočím některé body, abych mohl odpovědět na některé otázky. My se zabýváme především daněmi, takže jeden komentář k prvnímu bodu. K tomu druhému bodu je tady potřeba budovat kapacity a tak dále, je tady ale širší problém mezinárodní daňové spolupráce, prostředí. Do jaké míry státy, které jsou eh, dotčeny mezinárodními normami, tak jak eh, zda se účastní jejich stanovení, volání. To je věc, kterou stále tedy, stále jsme toho svědky, Mm. My chceme hrát větší legitimní roli, neblokovat mré normy, ale zajistit, aby ty normy byly konsistentní, aby, byl, aby naše kapacity byly brány v úvahu, naše situace. Další věc, která je velmi důležitá v této oblasti, je že ty normy musí být aplikovány mezi mm, velké i malé země, státy, které stanoví normy, eh, no, jsou členy orgánů stanovujících normy, které nejsou. To je asi jedna z nejdůležitějších věcí, které je třeba udělat pro zajištění toho, aby ty normy byly akceptovány. A aby eh, docházelo jaksi k vztahu na ty země, by ty normy mohly být globálně aplikovány, aby byla důvěra, že stejná pravidla budou platit pro malé i velké státy. Děkuji. Thank you very much. Ano, děkuji mnohokrát, pane Lenár. Takže další řečník jistě Eh, bude představovat určitou zkušenost z hlediska malých a velkých zemí v Evropské unii. Takže eh, další řečník je Ana Gomeš za SAD. Já se chci zeptat eh, tady, jaký, jak, jak to bude s těmi, kteří nebudou implementovat ty společné standardy OECD, vy jste řekla že vy jste řekla, že tady mm, eh, USA je třeba proti a myslíte si, že Evropská unie by měla sama mít svoji politiku a to znamená eh, zaměřit se na země, které eh, které neplní standardy a přijímat proti ním kroky. A pokud jde o Eh, zapojení bank a dalších, třeba, a, které vytváří různé finanční struktury s cílem zakrýt tam majetek. Co si myslíte, že chybí v tom způsobu, jak my eh, provádíme dohled nad těmito institucemi na evropské úrovni? Eh, jaké jsou jaké to vákuum třeba v legislativě nebo v enforcementu, v prosazování, co tedy tady chybí. A e, doporučíte, že by měl existovat oficiální seznam politicky exponovaných osob na evropské úrovni? To je moje otázka na paní Bajan. A chci se zeptat také, zda byste mohla trochu e, něco vysvětlit k těm vztahům, k tomu, k, tedy vztahu k těchto osob s stínovým bankovnictvím. Můžete to trochu vysvětlit, protože my nejsme experti. Takže to bych chtěla vědět. Děkuji. Takže teď máme ještě tři minuty na tři odpovědi. Takže budu vděčný, pokud zestručníte odpovědi. Paní Malcolm jako první. Thank you. On the, on the question about... Děkuji. Pokud jde o Spojené státy, víte, že Oni zavedli FATKA ještě předtím, než my jsme vyvinuli náš standard společný, eh, standard společnou normou USA, eh, řekli, že eh, budou provádět automatizovanou výměnu informací podle FATKA, ale také i se zavázali, že budou aplikovat regulaci a že jim jde o ekvivalentní úroveň výměny informací, to, co FATKA požaduje, i CRS to požaduje, takže jak jsme řekli, ano, to je, ta, to je pozice, kam chceme dospět a těšíme se na to. Pan Telesklav, druhá eh, otázka, prosím. Thank you. Um, um, if I may... Pokud dovolíte, tak já bych chtěl odpovědět na... Eh, my nejsme eh, regulační orgán, my neděláme dozor nad bankami, eh, my tedy nejsme zapojeni do dohledu. Oficiální seznam PEPS, ano, to je požadavek od řady finančních institucí. Já si nemyslím, že identifikace je PEPS je takový problém. Většinou finanční instituce velice dobře vědí, ale otázka je, jaké mechanismy existují, aby se zmírnilo riziko. Potom myslíme si, že asi bychom měli pracovat více, více na definici PEP. Nyní má to vůbec smysl, že otec eh, tedy, nevím, představitelé v Černé hoře je PEP nebo není, takže to je diskuse, kterou bychom měli vést. My nepotřebujeme asi tedy ten seznam těch eh, mm, tedy exponovaných osob, těch PEP, ale eh, jde nám o to, co potřebujeme od, nebo chceme od i finančních institucí, když podnikají, když dělají biznis s těmito PEPs. Ano, no tak děkuji. Takže Isabel Bajan. Thank you very much. Uh... Děkuji. Ano, polit, pokud jde o ten seznam těch politicky exponovaných osob, PEP, PEP, a co s tím eh, orgány dohledu můžou udělat? Ano, ano, co to, potřebujeme definici, co to je, možná, ale teď bychom potřebovali v praxi vidět, jak se to aplikuje. Výměna individuálních informací, tedy výměna informací o jednotlivých osobách mezi různými e, úřady, orgány, které e, mají na starosti praní peněz a boj proti finanční kriminalitě, takže i v EU to může být problém. Orgány bankovního dohledu Eh, pracují v kolegiích, kde si vyměňují důvěrné eh, informace z dozoru, ale teď, když jde o i výměnu informací o jednotlivých osobách, tedy soukromých informací, tak tady je třeba si nejprve objasnit, zdali vůbec je to možné, aby si orgány dohledu toto přes hranice vyměňovaly. A samozřejmě bude to záviset i na rozsahu informace. Tyto tři dimenze mohou způsobit, jak bych řekla, že mm, eh, se nebud, někteří selžou a nebudou vyměňovat informace a třeba některé banky říkají, no ale moje, můj partner nemá stejné pravomoci, pokud je o vyměnu informací, takže potom se ten řetěz zlomí, když nejsou stejné pravomoce vyměňovat informace a pak se tomu takto zabrání. Mnohokrát děkuji. Další e, řečník je Ben Luke. Já bych chtěla udělat malinkou připomínku. Pan Lená bude ještě k dispozici eh, pár minut, tak 15 minut, takže kdyby měl někdo otázku na pana Lenára, tak mu dám slovo. Samozřejmě mezinárodní daňová pravidla v dnešní době víceméně vytváří OECD a G20, ale e, pro některé země na světě e, to je takový privátní klub, který to e, dělá a v podstatě má nepřiměřený vliv. Mm, mm, a a země mimo G20 mají pocit, že nemají vliv. V roce 2013 OECD zahájila konzultace, pokud jde o zprávy o, po jednotlivých zemích a v podstatě jenom 30% těch informací šlo z biznesu a 6% eh, jenom podpořilo neveřejné CBCR. Pokud jde o úroveň OSN mm, a eh, 144 států a takže zde mm, si myslím, že OSN by mělo hrát větší roli v daňové spolupráci, včetně rozvojových zemích, aby také měli co říci k daňovým záležitostem a samozřejmě pan Lenert asi dobře ví, dva, eh, že eh, Rafael Correa, prezident Ecuador v roce 2016, Eh, hovořil, že je třeba eliminovat světově daňové ráje a je třeba i se koordinovat se zeměmi G77. Mě by zajímalo, eh, co eh, s tím. Otázka. Řekl byste, že korporátní lobby je méně vlivné v OSN, to znamená, že OSN je lepší institucí, která může změnit stav, pokud jde o daně na světě. Myslíte si, že státy zahájili takovou destruktivní cestu, destruktivní mm, konkurence, protože se předhání v těch svých režimech a e, souhlasíte s naším dojmem po Panama Papers, že zde existuje taková koluze, spiknutí mezi největšími e, bankami, poradními, um, poradenskými firmami, konzultačními firmami, které se snaží vytvářet takový globální systém, kde se budou skrývat ty peníze. No, děkuji. Já bych vás chtěl poprosit, pokud uděláme výjimku, tak dodržte dobu, která byla stanovena. Takže poslední otázka, jednu minutu, pan Mázy. Ne, já souhlasím s tím, že budeme postupovat přesně podle pořadí. Já nemám otázku na pana Lenára. Dobře, takže ano. Pan Lenár hovořil o tom reportingu country by country. A musím hovořit anglicky? A. Mr. Leonard, uh, flagged out the importance of... Pan Leonard zdůraznil význam um, country one country reporting. Jak víme, tak transferové ceny um, um, se používají v mnoha oblastech. Evropská unie projednává country by country reporting reporting a chce to navázat na černou listinu. Vy doporučujete také, aby USA byla na uh, listině. Eh, nyní mm, mm, tam nejsou státy, které, kde jsou problémy nad subfederální úrovni, jako je Delaware nebo Nevada. Pane Lenet, máte slovo? Děkuji, budu stručný. Já nemluvím specificky o konkrétních zemích, ale je důležité, aby country by country reporting fungovalo pro rozvojové země. Je tady hodně rozvojových zemí, které, ehm, které ehm, práh není dost vysoký a podobně. To se bude revidovat. Myslím, že je velmi důležité, aby informace, mm, by byl tok informací. Jeden z problémů rozvojových zemích je, že důvěrnost, ustanovení o důvěrnosti se zneužívaly na ochranu národních šampionů. To je riziko mm, ve vztahu k národním šampionům. Mm, nechcete, se nebudou poskytovat informace, které by pro ně znamenaly vyšší daně. Takže tady je systémový problém. Je to dobrá iniciativa, je třeba se na to podívat. E, nebudu se vyjadřovat k individuálním zemím, ale zmíním s tím spojené téma vlivu biznesu. Samozřejmě e, přináší důležité věci pro USN i další, ale musíme to ten input vyvá, mít vyvážený z nevládních organizací, vlád, to, což není snadné, protože biznis vyšle vždycky své zástupce na konzultace snazší než pro někoho z rozvojových zemí nebo nevládních organizací. Takže musíme pracovat na systému DEVKO, zajistit rovnováhu. Podvýbor, který bude početně eh, i, prakticky vyvážený, protože lidé z nevládních organizací eh, tam měly být. Takže country by country reporting, to je důležité. Ceny. Eh, technické problémy, omlouváme se, je to jejich zájmu, aby mm, to zveřejňovali. Nešlo ani tak o obsah toho reportingu, ale o to, že to byl eh, první krok Myslím, že bude mm, stále více zveřejňování případů country by country reporting a nakonec e, bude globálnější systém toho country by country reportingu. Děkuji, pane Lenert, za váš příspěvek. Přeji vám hodně úspěchu. Děkuji za vaši participaci. A nyní bude hovořit za EKR Ben Luke. Děkuji, Pane předsedo, budu hovořit německy. Moje otázka je adresována panu Telesklafovi a pak také na paní Melkom. To, co bylo řečeno, v podstatě spočívá v tom, že ta legislativní platforma není úplně tak špatná, že jsme dosáhli určitého pokroku. Vy jste ovšem hovořili o problémech z hlediska implementace. Moje starost je taková, že zákony, které máme, jsou dobré, pokud naši občané dodržují tyto eh, zákony, to znamená, pokud skutečně zveřejňují svoji identitu. Ale problém, který jsme zažili, a vy o tom jistě víte, spočívá v tom, že eh, mm, jsou tady střety zájmu a mnozí právě skrývají eh, svoji identitu, svoji totožnost, takže zde se používají nastrčené osoby, padělané mm, dokumenty. Moje otázka je následující. Máme vůbec ten správný přístup, abychom nějakým způsobem dostali pod kontrolu toto porušování zákonů? A e, nebo musíme používat ten aparát soudu, který naráží na celou řadu překážků, překážek, které tady existují a e, tím pádem se nedaří e, identifikovat ty, kteří skutečně jsou pachateli, kteří padělali svoji totožnost anebo používali nastrčené e, osoby právě při praní špinavých peněz. Takže já se chci zeptat, jaké zkušenosti máme z hlediska jaksi zlepšování toho soudního korpusu. Paní Merkelová také o tom hovořila v souvislosti s OECD. Musíme dohlížet nad implementací a máme tedy určitou zkušenost, která by nám usnadnila lépe, jak si pronásledovat pachatele eh, praní špinavých eh, peněz na základě této, tohoto lepšího legislativního základu, nebo my máme tyto zákony, ale eh, to zneužívání dále pokračuje, je možné nerespektovat tyto zákony právě v souvislosti s takzvanými padělanými totožnostmi. Děkuji. Pane Telesklav, děkuji pane předsedo. Já si dovolím tedy odpovědět eh, německy na tuto otázku. Boj proti praní špinových peněz je náročná záležitost. Možná je to právě nejnáročnější v té části, kde musíme zjišťovat, kdo skutečně je tím konečným, skutečným vlastníkem. A e, to není možné zjistit s nahlížení do pasu nebo do nějakých dokumentů. Moje zkušenost je taková, že v podstatě to můžete zjistit tehdy, až kdy budete analyzovat například finanční transakci. Musíte zjišťovat, kdo profituje skutečně z, těch, z majetku firmy nebo z konta v bance a tak dále. To znamená, e, tento poznatek vlastně nezjistíte na začátku, ale spíše ze eh, neustálého sledování tohoto průběhu. Takže ať eh, samozřejmě je to jakákoliv postava, která do toho vstupuje, jde o to, abychom sladili až do závěrečné etapy eh, jednotlivé činitele. A kdo je skutečně za to odpovědný? aby zjistil to skutečného majitele, to je otázka, která je napojena také na to, jakým způsobem zde mohou eh, fungovat finanční ústavy, jakým způsobem mohou banky do tohoto vstupovat. Je tady tedy celá řada věcí, které se musí provést pro to, aby se tento systém zlepšila, aby tady byly sankce. Já myslím, že tady máme ještě prostor k zlepšování. Eh, samozřejmě, že pokud někdo nedodržuje zákony, tak nevždy to znamená, že je to eh, jaksi eh, velký trestný čin. Nicméně praní špinavých peněz je velký problém a často my jsme vázáni v těch národních státech těmi hranicemi. Tady Nová směrnice samozřejmě to posouvá. Jsou to dobré kroky, které bychom chtěli mít také na globální úrovni a nejenom na evropské úrovni. A další problém, o kterém musíme hovořit, to jsou ustanovení ohledně ochrany osobních dat. Ty brání této spolupráci. Já vím, že toto se neposlouchá jaksi dobře, ale jako eh, člověk z praxe musím zařadit tento faktor eh, do těchto problémů. My potřebujeme mnohem více transparentnosti, ovšem na druhé straně máme ustanovení pro ochranu osobních dat a to je vlastně pravý opak tohoto trendu. A máme nejvyšší soudy, které také mají určitá omezení z hlediska lidských práv. Takže tady vznikají nové požadavky, musíme toto sladit, zvláště z hlediska ustanovení a omezení v souvislosti s ochranou osobních dat. Můžeme samozřejmě udělat ještě více eh, a tím bych tedy ukončil tuto zážitost. Děkuji. Takže Eh, vy hovoříte ze zkušenosti vašeho místa, které máte v Lichtensteinu, takže jistě to je užitečné. A nyní paní Melkolm bude krátce reagovat. Prosím. Děkuji, kolegové zmínili význam přeshraniční spolupráce a meziagenturní spolupráce na domácí úrovni mezi různými orgány. S každým eh, novým zákonem, která zavádí novou povinnost, se ji někdo snaží obcházet, takže to je, eh, tady je nutná bdělost. Není eh, jednoduchá odpověď, ale standardy, které máme, máme i jasnost, i flexibilitu aby mm, když v případě, že e, dojde k snaha je obejít, tak to zjistíme a můžeme to omezit. Děkuji. Že. Louis Michel je další řečník, bude hovořit za Alde. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji těm vystupujícím. Nejdříve bych učinil úvodní úvahu. Když jsem vás poslouchal, tak jsem měl dojem, že účinnost našich reakcí pro řešení problému, o kterém hovoříme, závisí podle mého názoru ve velké míře na dobré nebo špatné vůli státu. Mnohem více než na těch jednotlivých omeze, omezeních, která existují dosti vzácně z hlediska realizace. Takže to vše se točí kolem politické vůle. A politická vůle není jakýmsi spontánním vyjádřením cnosti. Víte, že politická vůle závisí na tlaku, který se vyvíjí na politiky. Takže děkuji všem těm institucím, které tady jsou, protože vy v podstatě vyvíjíte morální tlak na politiky. Ještě jeden menší faktor. Před chvílí se hovořilo o tom, že není možné pokročit na evropské úrovni, pokud nebudeme postupovat všude jinde stejně. Já myslím naopak, že Evropa tady může být jakýmsi průkopníkem a také byla průkopníkem v mnoha jiných oblastech a může mít vlastně takový podněcující eh, prvek. A další věc, kterou bych se chtěl dozvědět. Jaké prostředky máte k tomu, abyste výrazněji se zaměřili na zprostředkovatele, to znamená ty, kteří podněcují, kteří podporují tyto konstrukce, eh, které jsou velmi nákladné. Takže jde tady také o společnou definici daňových úniků. Eh, před chvílí jste hovořili o tom, že je rozdíl mezi optimalizací a Eh, úniky daní. Já myslím, že ta hranice je dosti eh, jemná. V podstatě eh, velice cynicky se používá tento pojem optimalizace a daňového úniku. A my se musíme tedy dohodnout na tom, co to je daňový únik. Většinou je to více než ten rozměr, jak ho chápeme v současnosti. Pane předsedo, já myslím, že bychom měli mít k dispozici komparativní studii ohledně legislativ, které existují v jednotlivých evropských státech, tak abychom mohli aktualizovat ty nedostatky a ta místa, kde je možné unikat těmto standardům. A také pro nás, zákonodárce nebo členy parlamentu, by to bylo dobré, abychom mohli vykonávat eh, svoji funkci kontroly nebo bdělosti. Ano, ta studie, o které jste hovořil, ta jistě byla užitečná. Kdo chce hovořit jako první? Paní Žur Schröder, chcete zareagovat? V jaké míře může být Evropa průkopníkem? Budu velice stručná, protože moje odpověď je jasná. Já souhlasím s mě, co řekl kolega, že Evropa musí jít v čele. Jeden konkrétní příklad v mém úvodním prohlášení, nová pravidla, která dala na stůl komise v červenci, Eh, mm, identifikace konečného vlastníka. Evropská legislativa by také stanovila trend, strategii pro FTF a další orgány mm, bojující proti praní špinavých peněz. Takže ano, musíme ukázat, že můžeme jít v čele této věci v Evropě. Ano, proto potřebuje parlament také komisi, protože komise má mm, právo iniciativy. Paní Vaňan, chcete odpovědět? Co bychom mohli udělat v legislativě ohledně bank a zprostředkovatelů, tak abychom je mohli lépe kontrolovat? Thank you very much. Um, One of the issue... Jeden z Mm. z důvodu, jak tedy, nebo jeden z způsobů, jak um, jak je možné identifikovat, eh, vyznat se v tom, z, z té změti, kdo je na, ten konečný vlastník, tak to je věc, která by byla velmi zajímavá, to by byl rozvoj konkrétních standardů, jak tedy finanční instituce by měly postupovat při detekci těchto osob. V této fázi v EU vypracujeme konkrétnější standardy. V případě výjimek individuální eh, business eh, vztah, to je zvláštní, jeden zvláštní případ, a přidružené zvýšené eh, CDD. To, je, to jsou výjimky tedy, jak si mm, podnikání, v oblasti podnikání my nemáme, ale pravomoc vypracovávat konkrétní standardy, co se týče posuzování eh, celého rizika, celopodnikového eh, mm, rizikového vztahu. Takže hlavní věc nebo hlavní věc, co brání našemu eh, pochopení vzhledem k výměnám s bankovním dohledem, ukazuje, že aplikace v tomto případě stále eh, ukazuje velké divergence v aplikaci v celé Unii, takže bychom měli chuť na konkrétnější, eh, vypracovat konkrétnější standardy pro mm, posouzení eh, celopodnikového rizika. Krát děkuji. Pondělí například švýcarská banka byla uzavřena v Singapuru za z důvodu ilegální aktivity. Eh, pan Teresklav. Velice stručně abych podpořil eh, názor pana Michela k významu role prostředkovatelů. Myslím, dobré příklady které jsme viděli, je dobrý dohled nad těmi zprostředkovateli. Testování, ověřování ze strany eh, regulátora. Myslím, že by se k tomu měl eh, přidat požadavek na finanční instituce, které by mohly podnikat zprostředkovateli jenom pokud jsou regulováni předmětem dohledu. To by přineslo velké výhody do budoucna. Děkuji, to byla zajímavá nabídka. Fabio De Masi bude nyní hovořit za GUE. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Předtím, než položím svoji otázku, tak bych to chtěla trošičku oživit tím, že bych prostě zde hovořil o určitém rozporu. Pan Terasklav z Manuel řekl, že velice často se eh, vlastně legálně zřizují takzvané fiktivní eh, firmy. Já si pamatuji na zprávu senátora Levana, kde byla otázka ohledně eh, klientů eh, a banka tehdy řekla, že více než 90 Eh, bylo zřizováno právě v rámci těchto nekalých eh, podmínek. Eh, také jsme měli zkušenost z australského profesora, který hovořil o tom, že tyto fiktivní firmy v podstatě zde legálně mohou fungovat. Víte, že včera eh, z Německu, z finanční zpravodajské jednotky nám řekli, že takto dále nemohou už pracovat, protože nemají centrální databázi, kde by měli přehled. Takže já bych chtěl tu radost eh, jak si trošku utlumit. Moje otázka na EBA. My máme případy, kdy ty banky v podstatě Eh, mají často eh, příslušníky rodin, kteří vlastně jsou eh, takzvaní vlastníky těch bank. Hovořilo se o soft law v této oblasti, ale já bych chtěl vědět, v kolika případech jste po zveřejnění Panama Paper opravdu mohli jaksi odhalit konkrétní případy tohoto typu? Já si myslím, že bychom potřebovali lepší registr podniků. A dále eh, tady je také problém, že můžete tam dosadit jakéhosi nominovaného eh, ředitele, který může být nastrčen. A já bych chtěl vědět, proč nemůže podnik skutečně pojmenovat svého vlastníka. Děkuji, takže to jsou dvě otázky na pana Telesklafa. Nejdříve otázka ohledně těch fiktivních firm a potom bude hovořit paní Vajan. Já si myslím, že musíme být opatrní, když děláme tuto kategorizaci. Není možné říkat, že všichni politici jsou skorumpovaní, protože existují tyto případy, takže nemůžeme říkat, že eh, tady všechny tyto firmy takto mohou fungovat, protože tam není jmenovaný vlastník. Já si myslím, že jsou tady také novináři v tomto prostoru. Já vím, že mm, v novinách se hovořilo o tom, že se kontroluje asi 20 těchto firm. Já si myslím, že tady není problém pro veřejnost. Já pracuji v této oblasti boje proti eh, praní eh, špinavých peněz, proto to nesmíme zjednodušovat, ale to riziko eh, zneužití tady opravdu je, protože neznáme vlastníka. Je tady samozřejmě celá řada těchto faktorů. A musíme si položit otázku, co můžeme udělat, abychom minimalizovali toto riziko. Eh, samozřejmě je tady několik možností. V některých zemích ty přístupy mohou být jiné. Jsou země, kde mají například registr nemovitostí. Já si myslím, že principiální je, abychom um, zajistili více transparentnosti z hlediska těch zúčastněných úřadů. Děkuji, Isabel Vajon. Uh, Děkuji. Andy, supervisor Andy. Eh, co se týče um, kroku ABE a e bankovního dozoru, tak my jsme požádali členy, aby prošetřili míru a povahu problémů v bankách. To proběhlo na jaře po mm, Panama, té, co vypuklo Panama Papers. Víme, že všichni eh, splnili tuto žádost a zjištění posoudíme. Co se týče pravomocí EBA, tak ty jsou velmi omezené. My děláme peer review legislativy, která implementuje evropské právo. A nebo nějaké lokální e, doplňkové regulace. E, to je tedy na papíře. Co se týče vynucování, eh, porušení unijního práva, tak to je pravomoci EBA. EBA, ale my potřebujeme třetí stranu, protože pokud nedostaneme specifické informace o možném e, narušení práva, individuální informace, tak nemáme možnost zahájit vyšetřování. To není právně možné. Takže tento most mezi peer review, regulací k e, vyšetřování porušení evropského práva nebo vyšetřování jednotlivých případů, tak v této fázi závisí na třetí straně, včetně členů parlamentu. Takže mohli byste nám říci, v kolika případech jste dělali nějaké dotazy nebo šetření na základě Panama Papers? Pokud to nemůžete učinit nyní, tak nám to můžete dodatečně předat. Dobře. Takže v tomto pořadí nyní za EFDD bude hovořit Marko Cany. Für Für die Greens, Ernest. Ne, za zelené bude hovořit Ernest Otasun. Promiňte. Uh, uh, uh, já byl, já hned tedy přijdu k tomu tématu. Paní Bajan odpověděla Fabio Demasimu. Demasimu je důležité pochopit, Eh, já, do jaké míry eh, je schopna EBA eh, prosazovat normy a chtěl bych vědět, kolik notifikací, kolik šetření jste zahájili nejenom přímo v souvislosti s Panama Papers, ale obecně v souvislosti s bankami a praní peněz. Můžete tato data poskytnout výboru? To je důležité. A teď i s tím souvisí téma možného roztříštění různých institucí. My vyhrajete Eh, klíčovou roli při koordinaci monitoringu a já se ptám, jak tato koordinace funguje. Myslíte si, že nemáme problém s roztříštěností? Eh, já si myslím, že to by bylo pro nás zajímavé vědět. A nakonec v souvislosti s těmi zprostředkovateli. Hm, já si myslím, že eh, asi víte, že hm, advokátní kanceláře, poradenské firmy a hm, skutečně tady vy jako EBA nemáte žádnou pravomoc nad nimi dělat dohled. A mm, tady existuje takové vakuum, dozorové vakuum nad těmito firmami poradenskými a podobně. To je ten největší problém právě s těmito firmami. A ty mají různé aktivity jako ty v souvislosti s Panama Papers. Tři otázky. Krát děkuji, Isabel Vajon. Okay, so I shall respond to three questions. Ano, zodpovím na tyto tři otázky. Za prvé, eh, možná šetření, která provádíme. Já jsem řekla, že jich je několik, protože to je vždycky samozřejmě propojeno s konkrétními informacemi, které dostaneme od třetích stran. My nemáme právo zahajovat řízení z vlastní iniciativy. Kromě případů, kdy provádíme peer review nad dodržováním pravidel, ale nic konkrétního potom nemůžeme vyšetřovat eh, konkrétní banku nebo konkrétního zprostředkovatele obchodníka. Takže těch případů je pár. Teď pokud jde o koordinaci s ESMA. Zde AML a ty aktivity boje proti terorismu v podstatě to většinou probíhá ve finančním eh, průmyslu prostřednictvím společného výboru, ale ten pokrývá celý sektor, celý finanční sektor. Na to máme guidelines, které jsme vypracovali my. A tady musím říct, že podle mého soudu pouze EBA eh, na tuto práci vyčlenila zdroje a my jsme začali s 0,5 eh, osoby a dostali jsme se na 0,8 eh, osoby pracovníka. Takže to je pouze ale eh, bankovnictví. A samozřejmě koordinace je potřeba a probíhá dobře. V tom problém není. Problém je se zdroji. A pokud jde o možné vakuum v dohledu, v dozoru, myslím si, že vyšetřovat obecně mm, obchodní vztahy, mm, samozřejmě asi v nařízení by to mělo být eh, konkrétněji definováno. Potom povinnost eh, spolupracovat na základě home host. To je také třeba vysvětlit. Je třeba lépe vyjasnit definice v nařízení tak, aby každá strana skutečně věděla, a jak je to s těmi informacemi, které vyměňuje. Takže to bychom chtěli ještě posílit. Děkuji. krát děkuji. Já bych se možná ještě obrátil na paní eh, Jules Schröder ohledně první otázky, to znamená legislativních nedostatků v případě zprostřed, zprostředkovatelů. Můžete ještě k tomu něco dodat? Ich antworte auch mal auf Deutsch. Já odpovím také německy. Mohu ještě něco říci k rámci té směrnice oproti praní špinavých eh, peněz, kdo kontroluje finanční instituce. Eh, víte, že toto je předmětem vnitrostátních úřadů. Dále je důležité říci, že také ve jednotlivých státech potřebujeme struktury, eh, které eh, mohou účinně fungovat. Je sice dobré se podívat, jak to funguje na evropské úrovni, ale důležité je, aby také státy fungovaly správně. Takže Není možné si myslet, že můžeme na evropské úrovni převzít konkrétně celkový dohled, eh, který by měl fungovat ve vnitrostátní struktuře. Pan Marko Cánej, prosím. Ano, děkuji. Já chci poděkovat řečníkům za prezentaci a příspěvky. Dvě takové otázky a eh, začal bych se eh, zástupcem Manivalu. První otázka se týká členů zapojených do vaší organizace. Vy jste řekl, že jich je asi více než 30. Podle vaší zkušenosti můžete nám říci, indikovat eh, ty eh, případy eh, té dobré legislativy proti praní peněz či podvodům a to znamená, mm, mm, které jsou ty případy kterých členských států, Eh, které jsou na to dobře a které potřebují jak si ještě zapracovat na této legislativě. Vy určitě děláte benchmarking, takže znáte, jaké jsou ty best practices. A druhá otázka se týká toho začarovaného kruhu mezi politikou v těchto případech, které vznikají, ty skandály, které se objevují od roku 2014 v LuxLeaks a potom Panama Papers. To nám všechno ukázalo, že zde existuje velké zapojování zástupců politiky či institucí do podobných skandálů. Velice často jsou to osoby, které třeba i přijímají legislativu, vydávají legislativu. Tak se ptám, je možné nějakým způsobem rozbít tento kruh, začarovaný kruh a pokud ano, tak jak? To je otázka za milion dolarů, já vím, ale jsem si jist, že určitě vy nějaké návody budete mít. Potom otázku na zástupci, zástupkyni EBA. Ona již odpověděla na otázku kolegy od Zelených, ale vy jste řekla v té prezentaci, že máte omezené kompetence, co se týče vyšetřování podobných typů případů. Můžete nám ještě lépe objasnit, jak je ten proces, jak ten proces vypadá? Já jsem pochopil, že to je spíše pasivní. To znamená, pokud nedostanete podnět, tak nemůžete zahájit eh, vyšetřování. Takže mohla byste mi to ještě objasnit? A druhá otázka také na vás se týká pořád toho finančního systému. My jsme pochopili, že zásadní roli eh, v praní peněz eh, a v daňových unicích hrají právě finanční systémy. A dnes se rozvíjí nové technologie, třeba blockchain, Eh, no, mm, mm, kterou používají bitcoiny. A to je další způsob transparentnosti a nezávislosti, pokud jde o vysledovatelnost pladeb a toků, finančních toků. Takže takové technologie se vyvíjí. A já se ptám, zda EBA studuje, analyzuje podobné typy technologií a mohla by a lze je aplikovat do budoucna, abychom mohli bojovat proti podobným typům jednání. Mnohokrát děkuji. Čím delší je otázka, tím kratší budou odpovědi. Takže kdo by chtěl do toho zaklatého kruhu vstoupit, prosím. Uh, maybe to, to answer your, your first... Abych zareagoval na první otázku. Ano, dobré příklady. Ano, máme celou řadu dobrých příkladů. Třeba některé země, nejenom my děláme dozor nad těmito poskytovateli služeb a mm, firmami. My chceme vědět, kdo je vlastní a chceme mít jistotu, že ti, kteří je vlastní, že e, se chovají řádně, takže možná to jdeme za rámec e, toho standardu. A to je takový hezký příklad. A potom e, veškerá hodnocení zemí, to je veřejné, pravidelné, samozřejmě zahrnuje i kritiku. A právě proto vlády našich členských států to berou vážně, protože my zveřejňujeme každou zprávu takže na našem webu každý může vidět, jak členské státy jsou na tom. Samozřejmě více se zaměřujeme na nedostatky než na ty pozitivní příklady. Možná také bychom měli i poukazovat více na ty pozitivní příklady. A teď, pokud jde o to, kdo Eh, sleduje ty nedostatky, kdo to monitoruje, občanská společnost to sleduje. A někdy my samozřejmě používáme hodně zkrátek, je to příliš technické, možná naše zprávy nejsou zrovna eh, jaksi uchopitelné, čitelné, ale občanská společnost má větší a větší zájem o tato témata a veřejnost jako taková. To určitě pomůže. A dále Otázka za milion dolarů. No, to se týká se stavem právního státu v každé zemi. A ve finále ta otázka je, zda praní peněz v demokratické společnosti potřebuje více represe? Ano, na jedné straně je to autonomie příslušných orgánů, ať je to regulační orgán, ať jsou to ty finanční analytické útvary, tak ty působí ano, a, a, autonomně. A to je velice důležité. A i proto zde třeba hraje roli Národní parlament vždycky, který musím nejenom dát autonomii těmto orgánům, ale i rozpočet, aby mohli dělat svoji práci. Mnohokrát děkuji. Paní Isabel Vajon, možná byste krátce měla odpovědět. Vy jste řekla, že máte pracovních míst, to určitě nestačí na zvládnutí eh, těchto problémů. Takže musíme o tom hovořit i z hlediska rozpočtu. Prosím. So, regarding... Takže pokud se týče omezených um, pravomocí um, mm, EBA z minulosti, tak chci zmínit především pozitivní věci, které již nás jsou EBA může dělat peer review pravidel. To již přineslo značné výhody. Například v roce 2012 jsme prováděli peer review pravidel aplikací eh, konečného vlastnictví. A cyklus je takový, že jsme mohli vydávat přesná doporučení Eh, která se, um, jsou přijímána komisí v návrzích, takže zlepšení legislativy může vyplývat z toho peer review, z, toho, z těch našich pravomocí peer review. V roce 2015 jsme provedli review členů bankovních rad, jak posuzují ta rizika, o kterých mluvíme, Doufejme tedy, že tento cyklus bude pokračovat. Abychom ale ehm, se odkláněli od tohoto aspektu, který je formulován obecně, abychom se ehm, věnovali specifickým individuálním případům, tak tady chybí jeden článek, protože pravomoci EBA neobsahují, nám nedávají pravomoc rozhodovat o vlastních iniciativách. Co se týče eh, e-mail, tak my do, eh, dozorujeme kolegia, kde se vyměňují eh, důvěrné informace a tady že můžeme využít Eh, toho, že víme více o jednotlivých případech, ale jak jsem řekla, v těchto kolegiích ta výměna eh, důvěrných individuálních informací není snadná. Jsou tam hranice a omezení, proto se to děje zřídka, že bychom je mohli um, stíhat. Co se týče podpory um, rozvoje nového, nových průmyslů, bitcoins a podobně, nových technologií v oblasti platebních služeb, tak se snažíme podporovat to vývoj, ale být i bdělí ehm, a vydáváme proto zvláštní doporučení pro legislativu, jak využít informačních technologií, která by mohla podpořit politiku. Děkuji. Děkuji, paní Vajon. Za ENF e, e bude hovořit Mario Borgesio. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat všem za jejich účast. Mám otázku na zástupkyni komise. Komise je uvedena jako CCRR na těchto webových stránkách. To znamená, jedná se o praní špinavých peněz a e, úniky. Týká se to e, soudců, v rámci systému plus kaka. Omlouvám se za tuto výslovnost. Jsou tam velké částky, týká se to například bývalých soudců, bývalého generálního prokurátora. Jsou to země, které se snaží dostat do Evropy, které jaksi klepají na brány Evropy. Já bych chtěl vědět, eh, jak to vypadá s těmito odhaleními. Vypadá to, že nemají stejný dopad jako eh, Panama Papers. Takže to je také otázka, kterou jsem chtěl eh, položit na eh, zástupci OSN. Já se domnívám, že celý eh, systém, který souvisí s obchodováním s drogami, je také propojen s tímto bankovním a finančním systémem a nyní moje otázka. E, můžete říci, že došlo k opravdu nějakému pokroku v těchto věcech. E, chtěl bych se zvláště obrátit na zástupkyni EBA. Ve vašich vystoupeních byste tak trochu e, minimalizovala vaši roli. Možná, že jsem to dobře nepochopil, ale já se domnívám, že EBA je právě tím stěžejním orgánem pro kontrolu v souvislosti s těmito odhaleními. Já nechci hovořit o těch jednotlivých skandálech, ale přesto eh, Tady jsou záležitosti kolem Deutsche Bank eh, v souvislosti s aktivitou EBA. A já bych chtěl eh, připomenout, že během těch zátěžových testů to vypadalo tak, že EPA eh, nedokázala správně vyhodnotit Deutsche Bank, protože tam eh, byly nesprávně zaúčtovány 4 miliardy eur, které eh, byly poskytnuty ze strany jedné čínské banky. Takže já bych nebyl rád, aby takováto přízeň byla věnována i jiným bankám v souvislosti s čínskou nebo italskou mafií, anebo také v souvislosti eh, s teroristy. Eh, tady by mohlo vzniknout podezření, pokud veškeré tyto nepovolené aktivity nebudou odhaleny a pokud budou dále kryty, tak jak to bylo v případě Panama Papers, tak jen doufám, že se na tom nebude podílat evropský systém. Ano, děkuji. Takže tady bylo určité prohlášení. Eh, zástupce jsem tady již není. Eh, banky si vyslechneme na příštím zasedání, takže já se nyní ptám, kdo by chtěl zareagovat na tyto připomínky našeho kolegy. Paní Melkelm, eh, vy jste součástí mezinárodních sítí a e, v podstatě pracujete v oblasti pravidel OECD. Jste připravena na to odpovědět? Clearly we had uh, interruptions in the audio. Promiňte, neslyšela jsem otázku, došlo k přerušení toho mm, signálu. Dobře, takže se ptám ještě dalších panelistů. Chce někdo reagovat? V každém případě vaše vystoupení bude součástí zápisu, takže pokud nedostanete odpověď nyní, tak eh, to bude možné vyhodnotit následně. Pokud nikdo nechce na toto zareagovat, tak nyní přece jen. Eh, paní Jules Schroeder. The first part, I think because there was, eh, K první části Eh, tady byla eh, otázka, co se týče mm, trestné činnosti korupce, pro v měst, co můžeme udělat. Eh, především tedy máme velice omezené kompetence na evropské úrovni, ale myslím si, že jsou tady určité dobré zprávy, co se připravuje ze strany Evropské komise, především poprvé nový instrument, jak kriminalizovat praní špinavých peněz vytvořit sankcemi, to minimální harmonizace musíme začít opatrně, ale již to je dobrý krok vpřed, bychom měli společné definice, co je to praní špinavých peněz, jak by členské státy měly eh, stíhat, včetně mm, mm, odnětím svobody, trestní sankce, protože ten eh, odrazující efekt je velmi důležitý. Mnohokrát děkuji, takže to je dobrá zpráva. A teď se dostáváme k dalším řečníkům. Za EPP Luděk Niedermayer, pak bude za SAD Paul Tong a za EPP Tom van den Kendelare. Takže Luděk Niedermayer jako první. So we are talking here about different... Děkuji, my tady mluvíme o různých koncepcích, musíme eh, chápat rozdíl mezi nelegálním a nepěkným, ale legálním. Um, to je rozdíl mezi daněmi a financováním terorismu. Pak je také eh, rozdíl mezi minulou regulací a stávající. Takže musíme se podívat na to, zda skutečně potřebujeme měnit eh, rámec zákonu, nebo zda je musíme pouze lépe implementovat. Ale jsme na začátku. Já mám tři jednoduché otázky. První. Eh, na COECD řekli, že rámec pro výměnu informací pro mm, bankovních účtech je robustní. Pokud to mu tak je, je tomu tedy tak z hlediska konečných vlastníků, nás nezajímají právní, eh, oficiální vlastníci, ale mm, koneční. Eh, dále eh, kolegu z Manivol zda souhlasí, že koncepce konečného vlastnictví s měnou informací o bankovních účtech je dostatečná. Třetí otázka na Eba Izabel. Překvapivě eh, bylo řečeno, že ti, kteří se eh, účastnili Panama Papers, necestovali někde do hotelu v Jižní Americe, ale nabídli jim to jejich bankéři za rohem. Takže mě by zajímalo, zda vás toto překvapilo a zda toto e, zdůrazňuje potřebu lepšího uplatňování pravidel. Kdo chce začít? Tři zajímavé otázky. Pan Teleskla? Paní Malcolm? Do you understand the question? Sure, Mr. Malcolm from, from the OECD. Uh... Jistě. Um, Um, um, to eh, konečné vlastnictví, které bylo přejeto pro standard výměny informací, je standard FETAF, e takže tam je konsistence, je to robustní standard, mm, vyžaduje, aby finanční instituce věděly, kdo je konečný vlastník za eh, těmi novinovanými řediteli nebo eh, těmi firmami, které jsou tam nastrč, nastrčenými firmami a podobně. Společné standardy reportingu s, eh, jsou v roku 2010, výměny začnou až příští rok, probíhá to, ale ten standard sám je dostatečný, obsahuje i informace o konečném vlastníkovi, o konečném vlastnictví. Tedy. Paní Malko, děkuji. Dobrá otázka. Ehm, je výměna informací dostatečně robustní? My jsme ehm, my v mezinárodní spolupráci vždy narážíme na hranice. V případě praní špinavých peněz je potřeba, je potřeba rychlé, spolehlivé informace k eh, finančním pravomocím dané společnosti. Nemusí to být do všech zemí, ze všech zemí, potřebuje to ale rychle, spolehlivě o jedné firmě o, z jedné konkrétní země. Tím se vracím tedy k tomu, zda vůbec orgány v dané zemi mají tyto informace. A má vůbec ta společnost sama ty informace. Když položím otázku e, zemi, kdo je konečný vlastník a oni řeknou, že to nevíme, to není, nejde o to, že vám to nechci dát, ale že to nevím. E, to bylo řečeno, že to jsou takové případy, pak si nemůžeme klást otázku, jak lépe vyměňovat, ale jak udělat, co udělat pro to, aby ty státy měly ty informace sami. Nemusíme teď mluvit o lepší výměně informací, ale o dostupnosti těch informací. Paní Vejo? Děkuji. Co se týče toho, že to byli mm, bankéři vlastně na místě, kteří poskytovali ty služby. Přesně my chceme um, zdůraznit, že vzhledem k zvláštním vztahům, které mm, business vztahům, které vznikají, když, duchá, když je tam privátní bankovnictví například, tak to přináší příležitosti Um, k užším vztahů s manažery bank. je tam potřeba také chránit politiky těch bank um, v aktuálním implementaci, protože zaměstnanci jsou blízko klientovi a je to tedy um, věc, kterou požadujeme v těch směrech. To jsou to velice nové věci a to bude žádost, kterou budeme formalizovat vůči těm bankám. Děkuji, to byly tři zajímavé otázky, tři zajímavé odpovědi. Pavel Tank je na řadě za SAD. And I would like to come back to... Děkuji, pane předsedo, já se chci vrátit k úvodní části této diskuse. Ehm, je, vidíme, že samozřejmě aktiva se mohou skrývat kdekoliv. Potřebujeme společný přístup, je to implementace standardů. Klíčová otázka je, zda nejenom každý bude schopen implementovat, ale ochoten implementovat ty standardy. co tedy potřebujeme dělat, když chceme globální přístup. E, taková pravidla, aby každá jurisdikce spolupracovala. Otázka na OECD. Jste ochotní uvažovat o globálním registru a vyloučit země, které nebudou ochotny spolupracovat? Já bych chtěl jasnou odpověď od OECD. Další otázka. Elizabeth Peja My jsme mluvili o problémech s bankami, co mohou dělat, ale jsou banky ochotné se řešit například vyhýbání se daním. Mají vlastní odpovědnost, korporátní, a veřejnou. Mm, můžete také říci, zda mohou dělat víc, protože mají Eh, zvláštní pozici v tom systému, vyhýbání se daní praní špinavých peněz, vidí více než vy nebo já. Můžete nám říct si o tom něco víc? Co může být a co oni říkají, že může být? Paní Melkel, mezinárodním otázkám. Děkuji, to je dobrá otázka. Nyní um, spolupracujeme s FATF, jak tedy zajistit kvalitní informace aktuální ehm, globální centrální registr nebo jiná možnost. Jeden konkrétní příklad výzev například s globálním registrem. Máte tady otázky vedení toho registru, jak často se ty informace budou aktualizovat, kdo je ověřuje, kvalita informací, jak to tedy mm, aktuálně aktualizovat, kdo bude mít přístup, vládní orgány, některé příklady. No ta odpověď je, že není e, snadné technické řešení, ale pracujeme na jednotlivých možnostech. E, na tom budeme pracovat dál, jakmile budou na stole. No krát děkuji. A já připomínku Google otázka, to je tak trošku z legrace řečeno. Ty všechno umí, ty to všechno propojí. Takže paní Vajon. Druhá část. Thank you. Um... Děkuji. Ano, eh, pro nás je důležité eh, pomáhat bankám, aby jaksi vykazovali dobrou vůli a aby pod, je třeba podporovat jejich vnitřní politiky, politiku konkrétně. My máme guidelines, eh, a, která se týkají toho, že pokud mají velice úzký vztah, čím užší vztah s klientem mají, tím musí být více bdělí. Takže to dáme i do doporučení, do guidelines pro vnitřní řízení bank a také co nás tady napadá, i když to asi by stálo určité prostředky, je, mm, je to, aby aby eh, skutečně v tom interním řízení v té eh, bance byl tomu eh, vyčleněn pracovník, který se bude dedikován těmto vztahům s klientem. Mnohokrát děkuji. Nyní budu hovořit Tom Vante Kendelare. Děkuji. Položím otázku v nizozemštině. A soustředím se na synergii, kterou můžeme vytvořit mezi různými dohledovými orgány. Nejdříve obecná otázka která se týká seznamu zemí, kde jsou nejvyšší rizika. A propojení mezi praním špinavých peněz a jaksi nedostatečný dohled, to je eh, věc, eh, která by měla být vzata v potaz z hlediska vypracování tohoto seznamu a také daňových rájů. Měly by se možná přizpůsobit pravidla dohledu. Otázka na paní Vajon. Jaká je tady možná synergie mezi obezřetnostní kontrolou a dohledem v oblasti legislativy proti praní špinavých peněz? Je to ECB, která e, zajišťuje dohled nad e, trhy. Zatímco praní špinavých peněz to je záležitost, která je řešena e, členskými státy. Je tady otázka, zda by nebylo jednodušší, aby kontrola legislativy eh, v otázkách praní špinavých peněz nebyla svěřena také ECB. Pak otázka na paní Melkom. Vy jste odpovídala na otázku, proč eh, některé země nejsou členy CRS. A paní Malcolm řekla, že je to proto, že tady není nezbytná kapacita ale když se podíváme na to, že Katar patří k těmto zemím, tak eh, je to poněkud podivuhodné. Chtěla bych vaši odpověď na tuto otázku. Děkuji. Eh, paní Žuršrada musí odejít, ale máme tady Eh, pana Davida Schweidera, který je tady za komisi a je ochoten odpovídat. Takže kdo by se chtěl nyní vyjádřit? Paní Malkelm k té druhé eh, části? Thank you very much. So just to mention... Děkuji, velice stručně. Eh, takže seznam těchto jurisdikcí je k dispozici online. Ano, stejně i e, tam Hongkong, i Arabské Emiráty, takže to jsou jurisdikce, které budou také implementovat standard výměny informací, takže všechny jména všech zemí jsou k dispozici online. Okay, wir werden... Dobře, tak to využijeme. Chce někdo ještě zareagovat? Paní Vajon? Děkuji. Děkuji, já myslím, že otázka Mm, prostřed, tedy role ECB, pokud jde o e, boj proti terorismu a praní špinavých peněz. Ano, tady to je typická pravomoc, protože já myslím, že komise trvala na tom, dříve již říkala tady, zúrazňovala, že e, e, členské státy mají povinnost transponovat legislativu, je to na nich a my víme, že proto, aby ta politika mohla být implementována, tak tam jaksi mm, to, kdo to tam kde dělá, tak to je velice rozličné. Někde je to orgán bankovního dohledu, někde je to třeba nezávislý orgán, jiný orgán nebo policejní orgán, který to má na starosti. Jinde to může být justiční orgán. Takže tato různorodost je velice typická a proto se nedaří si vyměňovat eh, dobré informace a přijímat eh, mm, systematické politiky, které eh, budou více kon, konvergentní. Je to tady na eurozóně, aby zvážila, jak vyřešit tento problém především při tvorbě bankovní unie. A my budeme na unijní úrovni pořád zdůrazňovat, že musí ty různé alternativy výměny informací být velice objasněny, ať si to vyměňuje jakýkoliv, jakýkoliv orgán, ať jeho, jeho status ve zprávě jakýkoliv. Mnohokrát děkuji. Takže tím jsme dokončili tyto otázky zástupců politických skupin. Máme catch the eye. Jedna minuta otázka, dvě minuty odpověď. Máme ještě dost času. Mám tady čtyři řečníky. David Kaza ještě. Vaše jméno nemohu přečíst, vy se také hlásíte. Ještě někdo? Ne? Ano, vy jste na seznamu, takže já uzavírám seznam Eva Žoli jako první. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek. Jednu na paní Vajon. Vy jste řekla, ve svém vystoupení před chvílí, že stínové bankovnictví je zdrojem praní špinavých peněz. Byla bych ráda, abyste nám uvedla konkrétní příklad, jakým způsobem je možné využívat finančního trhu za účelem praní špinavých peněz. Jak jistě víte, parlament nyní vypracovává novou regulaci stínového bankovnictví, takže možná bychom do toho mohli začlenit některá opatření a zakázat, aby operace jaksi byly prováděny ze zemí, které jsou daňovými ráji. To ještě v textu není. Víte, že probíhá celá řada bankovních skandálů a já bych chtěla být tak trochu uklidněna, když například se zjistí, že ve Španělsku desítky osob eh, měli eh, karty, z kterých stahovali peněz, peníze z účtu jiných eh, osob, tak si uvědomil, že tato banka dostala 20 miliard státní pomoci. Tak je to prapodivné také. Skotská banka tam 16 vlastně menších eh, poboček bylo víceméně zrujnováno, aby si banka opět zlepšila svoje aktiva. Bylo by dobré, kdybyste nám řekli také eh, z hlediska zástupců Monivaly, jak to vypadá. Víte, že máme 280 tisíc struktur, které například mohou být zřízeny jedním jediným advokátem v daňových rájích. A mm, pro vás jako zástupce Monevale vy jste řekl, že tyto struktury často jsou legitimní. Já musím říci, že 30 let tyto věci nenazýváme eh, správným jménem a tyto struktury prosperují. A nyní otázka na paní Malcolm za OECD. Já bych chtěla vědět, zda eh, těch 101 eh, států, které, států, které podepsali automatickou výměnu informací, zda tyto státy jsou připraveni eh, toto učinit k tomu datu, které bylo stanoveno. Dobře, takže nyní budete mít 40 vteřin jenom na odpověď. Ale vy jste konstatovala, že my se zabýváme těmito bankovními otázkami, takže paní Malcolm bude odpovídat stručně, pokud možno. Uh, there is a lot of work to be done. No, tady nás ještě čeká hodně práce, eh, takže samozřejmě Eh, my teď vytváříme společné nástroje jako společný na, eh, systém pro výměnu informací. To pomáhá řešit, tedy chceme skupinově řešit eh, tento problém. Takže ano, mm, pokud dojde k nějakým změnám, tak vás budu informovat, ale vše půjde podle plánu. Vielen Dank, Frau. děkuji. Co se týče těch dalších otázek, paní Žoli, tak ty budeme pojednávat při jiném setkání. Tady paní z EBA toto nemůže zodpovědět, protože má 0,8 pracovníků. Eh, Martin Ruiz, další řečník. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vy tady vystupujete jako velcí světoví experti na bankovnictví, kapitál, daně, tedy eh, daňové uniky, závažnou trestnou činnost, jako velcí odborníci. A protože chcete být i pragmatičtí a praktičtí, jak jste řekli, tak samozřejmě nemůžeme být vždycky za těmi zločinci. Tak teď, pokud jde o ten závazek výměny, mezinárodní výměny informací, což by mělo vejít v účinnost v roce 2017, a takže velice jednoduchou otázku mám na vás na všechny, empiricky. Někteří z vás, eh, ti mm, eh, ti věděli, že dojde k filtro, k tomu, k těm Panama Papers, že to nějak se dostane eh, na eh, světlo tedy a mm, takže samozřejmě vy znáte normy daleko lépe než ostatní, abyste byli schopni identifikovat eh, toto mm, a nebo jak? Nebo... Ano, děkuji. Kdo může odpovědět? Paní Vajon? Bitte. Uh, we requested... My jsme požádali eh, členy EBA, aby prošetřili toto na národní úrovni a to, to je to, co dělají a to, co děla, udělali v, kvě, v létě a předloží svá zjištění. No, něco, co bych tomu měla doplnit. E daňové úniky, optimalizace daní. Víte, to je úplně nová záležitost. Eh, mm, poprvé mm, se to dostalo do legislativy před 18 lety, myslím, ale mm, než, vše, než eh, to bude konkrétní a dobře definované, tak to ještě bude znamenat hodně práce. Je to prostě nové teritorium. Toto vůbec specifikovat všechno. Krát děkuji. Matt Carty, Zague. Není tady? Ne, takže to vyškrtneme a Bernd Lücke má slovo. Děkuji. Já bych se chtěla obrátit ještě na pana Telesklafa a Chtěl bych opět se vrátit k otázce těch nastrčených osob. My jsme hovořili o potížích stanovit skutečné majitele, skutečné vlastníky. Já si myslím, že banky toto mohou udělat. Když si vzpomenu na teroristické aktivity, víte, že ten jeden z teroristů v Paříži měl sedm různých totožností. To potom bylo samozřejmě zjištěno policií, nebylo to zjištěno tedy bankou kde pravděpodobně měl peníze, aby připravil eh, tyto akce. Eh, eh, například otázka mm, těch nastrčených osob ze strany Putina. Tady také nevíme, jestli skutečně čelist tyto peníze používal nebo nikoliv. Nevíme, kdo je skutečným majitelem. Ale je to otázka také teroristů. Velice často eh, nemůžeme zjistit, kdo patří k těmto teroristům, jaký je tam okruh dalších osob. Máme tady nějaké záchytné body z hlediska legislativy a také v souvislosti s transparentností a s automatickou výměnou, anebo se musíme omezit pouze na eh, policejní možnosti a ty bychom měli posílit, eh, abychom mohli tedy zasáhnout proti lidem, kteří Mm, eh, padělají svoji identitu. Pan Teleskav. Děkuji za tuto otázku. Samozřejmě nastrčené osoby, to je často používaný nástroj. Když nechci, aby někdo věděl, co mi patří, tak samozřejmě nastrčím někoho jiného. Ale pachatelé eh, také chtějí využívat svého majetku. Takže úplně oddělit se toto nedá. Takže mm, to znamená, že v průběhu doby, kde máme, dejme tomu, nějakého nastrčeného člověka, tak v průběhu doby přece jen ten skutečný vlastník chce užívat tohoto majetku. Pokud toto sledujete a pokud je tady tato možnost, tak se můžete dopracovat eh, k stanovení skutečného majitele tak to vnímám. Otázka, jestli to musí dělat orgány. Eh, samozřejmě eh, není možné, abychom vybavili tyto orgány tak, že by mohli sledovat každého jednotlivce. Musíme přesně zmapovat rizika a tam eh, nasadit prostředky. Není možné samozřejmě vyloučit všechna rizika, ale my samozřejmě musíme zde zlepšit spolupráci mezi námi a musíme také i s privátním sektorem spolupracovat a soustředit se na ta místa, kde se domníváme, že ta rizika jsou největší. Děkuji. Pane Telesklav a nyní David Kaza, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si chci položit otázku panu Telesklavovi. Je to První eh, je to k otázce paní Gomez, eh, která byla zajímavá odpověď. Už ne. V Maltě je jeden ministr, účastní mm, Panama Papers skandálu. Identifikovat ho poměrně bylo snadné, ale pak je tady celá řada politicky exponovaných osob. Šéf kabinetu premiéra, který kontroluje hodně politické moci. Já se chci zeptat, jak můžeme mít systém, kde tito politicky exponované osoby budou okamžitě odhaleny a mm, nebudou moci dělat další tajné e, dohody. My potřebujeme lepší systém než to, co máme teď. To je můj názor. Ano, prosím o vaši odpověď. Já nemohu se vyjadřovat ke konkrétnímu případu, k tomu nemám mm, pověření ani znalosti, ale neměli bychom zapomenout, že pokud někdo není politická osobnost, tak to neznamená, že není rizikem. E, ten nástroj um, ehm, politické exponované osoby, že banky a další musí aplikovat větší due diligence, tak to neznamená, že mm, jiných to neplatí. Pokud má někdo vysokou funkci ve vládě, tak to je přesně otázka. Má přístup k fondům, k penězům, má přístup ne, může, může využívat svůj vliv na důležitá rozhodnutí, které mají ekonomické výhody. Není to tedy jenom titul té osoby, buď eh, ambasador nebo ministr, je to otázka toho, zda ovlivňuje politick, výkon politické moci. Mm domácí úrovni je to snazší, mezinárodně je to obtížnější. Je mnoho společností, které může poskytnout tuto informaci, komerční firmy, oni to prodávají, které mohou využít finanční instituce a my doporučujeme, aby to využívali. Jak můžeme pomoci finančním institucím, aby zjistili e, zneužívání? Jeden dobrý příklad je systém deklarování příjmů. Mnoho zemích musí politici deklarovat svůj příjem a tyto informace musí být k dispozici finančním institucím. To je nástroj, který je velmi užitečný. No krát děkuji. Ty jednotlivé případy zpracujeme později. Mám tady ještě tři žádosti v Catch the Eye předtím, než vystoupí oba spolu zpravodajové. Juan Fernando López Aguila za socialisté demokraty, pak paní Schlein a nakonec Ana Gomes, prosím. Would like to address my question to my, my young. Pane předsedo, já mám otázku na paní Vejan. Mm, prvním cílem toho, těchto setkání je dát nám nástroje, abychom chápali komplexitu daňových úniků a vyhýbání se placení daní. My jsme se dozvěděli něco o agresivním daňovém plánování v rámci Evropské unie mezi členskými státy, ale málo se mluví o složitosti agresivního daňového eh, plánování v rámci USA. V souvislosti s podnikáním v Evropské unii Delaware, Nevada, O tom jsme slyšeli, četli, ale víme o tom málo. Já bych chtěl slyšet stručnou odpověď, jak se o, dozvíme dět víc o faktické dimenzi těchto roz, rozhodnutí v Delaware, v Nevadě, a dále právní základ, je to argument, politický um, spor v USA, je tam nějaká perspektiva, že by se změnil status quo? Je tam nějaká diskuse v USA o těch agresivních daňových praktikách v USA, aby mm, kteří, kteří profitují z těch eh, struktur Delaware a Nevada? Ženy kolego, to jsou samozřejmě obtížné otázky, které tady Eba nemůže řešit. Já nevím, chce někdo na to zareagovat? Pan uh, eh, Telesklev, paní Vajon, chcete hovořit o této spolupráci? To je otázka, o které musíme hovořit z hlediska dalšího programu, nebo paní Melkalm za OECD. No. Děkuji. Ne, já nejsem tedy schopná odpovědět na tuto otázku. Jeden na věc pro informaci v nařízení o bankovnictví. Tam bylo konkrétní, konkrétní změna v roce 2013 poměrně nedávno. Myslím, že to přišlo z parlamentu, abychom sledovali offshore finanční centra. To je tedy ta koncepce. Není to definované, ale to my používáme když požadujeme větší bělost od, na straně bank, když je ta, především ta speciální služba eh, pro, své, pro jejich klienty, fiskální plánování. To je otázka tedy, jak to uh, nařízení definovat. Děkuji. Paní Malcolm, velice stručně k USA, jak jsem řekla, je tady závazek ehm, přejít na reciproční výměnu informací. E, také jsme viděli výsledky určitého pokroku, e, větší transparentnost v oblasti NPS e, a některých typ subjektů v USA. Chceme pokračovat, spolupracovat s USA ve všech jurisdikcích Chceme přejít k globálním eh, rovným podmínkám transparentnosti. Mnohokrát děkuji. Co se týče eh, koordinace legislativy ohledně eh, finančních trhů, tak tam se to účastní jiná DG. My máme termín s panem komisařem Moskovici a jemu vlastně položíme tuto otázku, protože on vede tuto spolupráci. Eli Schlein, ta je koordinátorkou eh, v DEVE. Máte slovo. Děkuji. Moje otázka je na paní Malcolm. Děkuji, že jste řekla, že vedle dobrého evropského systému potřebujeme také efektivnější globální systém. Jinak pokud uděláme pouze polovičatá opatření, tak eh, budeme vytvářet pobídky pro další, aby využívali jiných eh, praxí daňových vyhýbání se daní. Státy na stejné úrovni, to už žádal tento parlament v rezoluci z minulého roku. Proces proti to je dobrý krok vpřed, ale současně bychom měli eh, věnovat větší pozornost potřebám rozvojovým zemím, například se RS. Reciprocita může vyvolat problémy některým eh, rozvojovým zemím a vlastně z toho vyloučit, protože víme, že nedostatečné kapacity, o čem jsme mluvila, mluvili, mm, ovlivňuje rozvojové země, které nemají technologii a personál, zkušenosti aby mm, mm, získali stejné informace. Takže co si o tom myslíte? Nemyslíte si, že je rizikem vyloučit eh, rozvojové země, které by z toho mohly mít prospěch a my také, kdyby se mohly plně účastnit eh, standardu na výměnu informací? Paní Malcolm, porozuměla jste otázce? Thank you. Thank you. Uh... Děkuji. Ano, já chápu to, co bylo řečeno o tom, že je třeba, aby ta automatická výměna informací byla reciproční a celosvětová. Pracujeme úzce, spolupracujeme se všemi zeměmi, jde rozvojovými, které chtějí implementovat tento standard, aby mohli se zapojit a mít přístup k informacím a vyměňovat si informace, které mají oni v držení. Zároveň je třeba i pochopit ty technické překážky. Samozřejmě, aby někdo mohl poskytovat informace v použitelné formě, to znamená určité technické požadavky a mus, aby i ten druhý mohl je obdržet a použít, aby byly použitelné. Tady mm, nejde o to poskytovat nějakou jen tak sumu informací mm, do jiných zemí, ale tady je třeba mít možnost je eh, dostávat v užitečném formátu, aby byly použitelné. Jenom poskytovat informace jen tak, to není nestačí. Všechny země musí mít schopnost, možnost, kapacitu, technickou kapacitu je mm, mít možnost poté používat. Takže my se snažíme pomáhat eh, státům, aby mohli se na ten standard dostat co nejdříve. krát děkuji. Poslední otázka. A pak bych rád dal na krátko slovo oběma spolu s pravodajům. A tím pak uzavřeme naše zasedání. Paní Ana Gomeš. Já jsem jednou s členkou parlamentu, která předložila stížnosti eh, Eh, podněty agentuře EBA. Doufám, že eh, to projednala. Ty stížnosti nebo podněty se týkají mm, těch eh, evidentních, tedy politicky exponovaných osob, jako prezident Angoly, který si nemohl otevřít účty v řadě států, ale v některých, jako v Portugalsku, ano, tam dokonce vlastní banku, banky. A, a dostává peníze z těchto bank a jako úvěry a za to si pořizují další firmy. Takže eh, to nejenom, že ty banky by měly tedy plnit své povinnosti ve vztahu ke klientovi, ale i centrální banka a vláda. Ta to dobře ví přece. Co dělají vlády a centrální banky? a co vám říkají o své odpovědnosti v takových případech na pana Telesafa. Mm, ty, eh, samozřejmě ty eh, investiční programy, eh, mm, kde, se, kde jde o praní peněz, přece to je úplně flagrantní, třeba když si někdo pořizuje majetek v EU za to. Prošetřovali jste to vůbec někdy, takovéto investice? Děkuji mnohokrát. Kdo by chtěl zareagovat? Paní uh, Vajon. Ano, první bod. Ten se týká mm, prověřování některých konkrétních případů, které vy jste nám předložila. Ano, to je případ, který nám ukazuje, že když dostaneme konkrétní informace, že můžeme jednat. Ano, probíhá to. Takže ty jsme se dostali na závěr z těchto otázek. 21 kolegů mohlo vystoupit, měli jsme velice kompetentní partnery. Já bych chtěl výslovně poděkovat všem, také paní Melkem, která s námi hovořila prostřednictvím videokonference. Pan Lenár musel 11 odejít, také komisi děkuji, ale hlavně těm třem panelistům. Děkujeme. My eh, učiníme také zápis a tam budou případně i odkazy. Já bych chtěl srdečně tedy poděkovat a nyní se dostáváme ke konečnému prohlášení zpravodajů, kteří tady byli celou dobu, pan Kofot jako první. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice rád poděkoval účastníkům za velice jaksi užitečnou eh, informaci se eh, spoust, eh, in, užitečnou diskuzi se spoustou informací a, a jasné, že tady je třeba vytvořit registr, který bude obsat informace o těch reálných vlastnících akcí a firm. A možná, že legislativu na to máme, ale ne aplikuje se, jak by se měla. A pokud jde o ty obchodníky nebo zprostředkovatele, ať jsou to je, advokátní firmy, poradecké firmy, takže také zde ten dohled není dostačující. My o, hodně o tom hovoříme s orgány Evropské banky i jinými. A také i právní překážky. Co můžeme udělat my na evropské úrovni, na jiných úrovních, takže to je také důležité. A potom jenom ještě něco pana Toneskafa. On no, byste řekl něco důležitého. Jedna věc je eh, zjistit reálné vlastníky a potom druhá věc je automatická vyměna informací. Ale eh, přece, aby člověk věděl, co se děje, tak je třeba vědět transakce mezi různými subjekty, offshoreovými firmami, jak tam plynou peníze, eh, jak vypadají ty transakce, ty toky. A pouze, když vidíme ty toky, ty transakce, tak vidíme, jaké jsou vztahy mezi vlastníky těchto eh, společností, těchto subjektů. Takže mě, jak to zařídit? Máme nějaký nástroj, který nám řekne, jaké vztahy tam existují mezi těmito osobami, které vlastní podobné offshoreové firmy. V Panama Papers je to jasné. Když se podíváme na to, co nám napsali novináři, co zjistili, tak eh, stanovit vztahy mezi různými lidmi, hráči, no to byla velká investigativní práce a asi máme, teď je otázka, máme na to dostatečné zdroje, abychom to také mohli takto dělat. A nakonec ještě. Eh, eh, hodně lidí zde říkalo, že je třeba jednat globálně, to je důležité. A zde určitě my bychom měli být v popředí v EU ale zároveň musíme i tlačit na ostatní, aby se tyto standardy aplikovaly všude efektivně. Děkuji. Okrát děkuji. A Petr Jožek má slovo, prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Dobře, můj kolega hovořil o obsahu, možná já spíš bych zmínil eh, proceduru. Za prvé, děkuji za velice zajímavé informace. Určitě můžeme to vzít jako, jako základ pro diskuzi o možném doporučení, která, doporučeních, která vzejdou z našeho výboru. A kromě toho, pokud ještě od vás dostaneme něco v písemné podobě, to by bylo velice cenné. Další. Když ta doporučení budou správně sformulovaná, tak to nebude moc znamenat, pokud nebudeme schopni eh, zajistit jejich aplikaci. Proto bych rád také vás požádal o pomoc v této oblasti, protože tady budeme všichni muset eh, vyvinout určitý tlak, aby se tato doporučení implementovala, protože eh, implementovala do maximální míry. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Petře. Já bych chtěla ještě jednou všem poděkovat. Děkuji také tlumočníkům, ale hlavně našim vystupujícím. Bylo to velmi zajímavé zasedání, intenzivně to vyhodnotíme. A pod bodem 5 bych chtěl jenom říci, že příští slyšení se bude konat 8. listopadu v Bruselu. Budeme mít tady komisařku Jourovou a 14. listopadu budeme hovořit o kontrole a trestním stíhání. Budeme mít Europol, Eurojust a OLAF na tomto zasedání. Ještě jsme to přesně nestanovali, ale uvažujeme, že 1. prosince bychom Eh, ohledně finančních trhů a legislativy v této oblasti pozvali komisaře Moskovici a zároveň eh, by tam byli zástupci vlastně končícího slovenského předsednictví a nastupujícího malckého. A hovořilo by se tedy o programech těchto předsednictví. Ještě jednou děkuji a pokud už se nikdo nehlásí, tedy uzavírám naše zasedání. Bylo to úspěšné zasedání. Děkuji.